Paní eh, komisařko, zdravím zástupce rady a také všechny poslance a poslankyně. Zahájíme naši diskusi. Jednání je zahájeno. První bod to je doporučení eh, paní Intveld týkající se dohody mezi USA a EU o eh, předávání Eh, údajů jména evidence cestujících Ministerstvo vnitřní bezpečnost USA. A předávám slovo zpravodajce Sofie Intveld. Čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den všem účastníkům. Dobrý den, paní komisařko. Dnes eh, se blížíme ke konci procesu, který začal už v březnu 2003. Pracovali jsme o tomto sdílení údajů přes Atlantik po dobu devíti let. A myslím, že ať už je jakýkoliv výsledek dnešního hlasování, je tady přece jenom jeden závěr, který můžeme rovnou říci. A sice, že je e, zklamáním, že po devíti letech jednání s našimi nejbližšími spojenci a přáteli můžeme pouze nabídnout Eh, dohodu, která má pouze poloviční podporu eh, našeho parlamentu. Ať už je výsledek jakýkoliv, musíme se opravdu důkladně zamyslet nad tím, jak eh, jednáme s našimi atlantskými spojenci a jaký je postoj EU k atlantskému spojenectví a zda se nedomníváme, že jsme poněkud slabí vůči našemu partnerovi. Jak víte, vážení kolegové, výbor Libe hlasoval před pár týdny a bohužel eh, zamítnul mé doporučení eh, hlasovat proti dohodě EU-USA. To znamená, že pozice výboru Libe je doporučit schválení dohody. Nicméně, já myslím, že všichni, či prakticky všichni, včetně těch, kdo budou hlasovat dnes pro, mají celou řadu otázek a já bych nejdříve chtěla říct něco k té novince, kterou je eh, deklarace Evropské komise, kterou jsme dostali včera. Upřímně řečeno, pro mě osobně to nic na věci nemění. Neobsahuje to žádné nové body. Je to pouze interpretace ze strany Evropské komise. Není to závazné pro USA. <coughs> Čili eh, to nikterak nemění náš názor. Eh, pokud je o usnesení GUE, navrhující předložit tuto dohodu Evropskému soudnímu dvoru, i když já proto mám velkou sympatii a je to velmi velké pokušení. Jsem demokratka a e, nemám pocit, že máme zadávat externě politické rozhodování. Je to přece odpovědností tohoto parlamentu. Je tady ještě několik zbývajících otázek, které bych chtěla položit komisi. Komise má vlastní interpretaci článku 4 o omezení účelu, ale já myslím, že celá řada kolegů by chtěla vědět, jak docházíte k závěru, že systematické používání údajů eh, pro jiné účely je eh, explicitně vyloučeno. Chtěla bych vědět, která slova v článku 4 vás vedou k tomuto závěru. Jak jste došli k závěru, že použití eh, PNR pro otázky zdravotnictví, imigraci či clo eh, je výslovně vyloučeno? Eh, v článcích 82-87 o policejní spolupráci to vyvozujete? Já myslím, že celá řada věcí již byla řečena o tom období uchovávání. Ráda bych také věděla od eh, komise toto. Puš a pull říkáte. Říkáte, že pull bude jenom velice omezené, jen ve výjimečných případech. A já bych vám chtěla dát určitá čísla, které jsme dostali od Asociace leteckých společností eh, z let 2010 a 2011. Je těchto několik čísel. Ukazuje se, že jsou eh, desítky tisíc dotazů ad hoc denně. V prosinci 2010 například 82 tisíc 1500 jednotlivých ad hoc půl dotazů. Jak myslíte, proč myslíte, že je to tedy výjimečné z takovýchto čísel? Právní eh, náprava. Tam je v dohodě výslovně řečeno, že žádná práva nevyplývají z této dohody ani pro jednotlivce, ani pro právnické osoby. Chtěla bych vědět, jak tedy máte, jak tedy docházíte k závěru, že je tady plná možnost právního odvolání. Ale chtěla bych si ještě ponechat trochu času eh, na vyjádření po diskusi. Děkuji vám, paní Intveld. Eh, prosím, eh, zástupce rady, tři minuty. Vážený pane předsedo, um, uh, vážení uh, kolegové, vážená uh, paní komisařko. Jsem velmi potěšen, že zde mohu hovořit při projednávání této velice důležité záležitosti pro Evropský parlament. Dovolím si zmínit se o některých nadřazených úvahách Myslím si, že opravdu to dává eh, přidává důležitost této dohodě. O technických záležitostech se zmíní komisařka Malström. Co se, eh, co se týče výměny údajů PNR mezi EU a USA, eh, to je záležitost, která je na pořadu jednání transatlantických jednání každý den. Já jsem neustále byl informován o tom, jaký význam používání těchto údajů PNR má pro eh, zamezování a eh, potírání přeshraniční kriminality. Nemáme pochybnosti o tom, že informace PNR jsou velice důležitým nástrojem pro eh, orgány trestního stíhání a potírání těžké zločinnosti. Máme zde celou řadu konkrétních příkladů. To všem neznamená, že bychom to měli opomenout dávat požadavky těm orgánům, které chtějí používat tyto údaje PNR. Ochrana soukromého života našich občanů a občanek musí vždy mít velký význam, když se snažíme bojovat proti těžkým zločinům a kriminalitě. Je to jedno, zda se to týká orgánů v Evropské unii nebo ve třetích státech, s nimiž spolupracujeme při potírání zločinů. Předložená, eh, předložený návrh dohody obsahuje nové a zlepšené záruky. Jsou to záruky, při nichž se zavazují americké úřady, že je budou or, zohledňovat a respektovat, když budou zpracovávat údaje PNR. Tato dohana není perfektní, ale americké orgány se již pohnuly velkým směrem eh, k nám, to znamená, aby nám vyšli vstříc. Podle mého přesvědčení je to zatím nejlepší výsledek, který odpovídá přiměřeným okolnostem. Musíme mít na mysli, že tato dohoda neznamená konec transatlantického dialogu s ohledem na používání údajů PNR. A dovolím si své poznámky zakončit tím, že opravdu bych chtěl vyjádřit velké uznání, že Evropský parlament byl vždy ochoten bojovat za zájmy evropských občanů a občanek. Nic jiného to jasně neukazuje, než právě tato dohoda. Je to dohoda, o které budeme právě hlasovat. Vůbec eh, nemůžeme pochybovat o tom, že tato vylepšená dohoda je výsledkem skutečnosti, že Evropský parlament si přál, aby tato dohoda byla nově projednávána. Proto bych vás chtěl, vás chtěl vyzvat, abyste tuto dohodu podpořili, protože tím zajistíte nejenom to, že evropští občané a letecké společnosti budou mít eh, více a lepší ochranu svých zájmů, ale eh, vysíláme tím signál, že po vstupu eh, Lisabonské smlouvy v platnost je Evropská unie schopna ukázat konkrétní výsledky své práce. Současně můžeme celému světu dokázat, že instituce Evropské unie drží pohromadě, když musí řešit těžké úkoly. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní má za radu slovo paní eh, Malstrémová. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, <clears throat> vážení poslanci, ministři, eh, my jsme zvažovali eh, vypracování nové dohody ze tří důvodů. Za prvé, a to již bylo vysvětleno, je, potřebujeme údaje jmené evidence, abychom čelili ohrožení a dále je třeba eh, upravit stávající dohodu a vy chcete, abychom tedy znovu jednali o této dohodě. A další otázka, je tu nějaká jiná alternativa, která by lépe reagovala na potřeby leteckých společností a cestujících? Nutnost údajů PNR eh, bylo to eh, několikrát dokáženo, dokázáno. Ukazuje to, že údaje PNR pomáhají bojit proti obchodování s lidmi, s drogami, proti terorismu. PNR hrály rozhodující roli v některých případech odhalení případů eh, terorismu v případě eh, na eh, Times Square a v dalších případech jinak by se nepodařilo dosáhnout těchto výsledků. A za druhé eh, do, bylo dosaženo podstatného zlepšení oproti stávající dohodě z roku 2007. Je to jasný krok eh, dopředu. Eh, tento návrh, který komise předložila výboru Libe v květnu a požádala o konzultace abychom věděli, jaké jsou možné další ústupky. Takto funguje tedy Lisabonská smlouva. Vysíláme jasné signály ze strany Evropského parlamentu i rady, aby mohla komise jasně vést jednání s americkými partnery toto kolektivní dílo vneslo více eh, jasnosti, eh, reciproční charakter a ochrany eh, soukromých údajů aniž eh, by to eh, neohrozilo eh, bezpečnost na obou stranách Atlantiku. Před dvěma lety to bylo vyjádřeno v usnesení a jde o zásadu reciprocity. Dovolte, abych hovořila o detailech. Tato dohoda představuje právně závazný text posiluje eh, reciprocitu a bezpečnost v Evropské unii a eh, zavazuje eh, sdílení údajů s donucovacími orgány v EU. A to není přesně ten účel, pro který mají být PNR údaje využívány. A já jsem si vyslechla námitky z úst zpravodaje. A Nechci zde eh, číst eh, to eh, prohlášení. Komise zvažuje, že dohoda vychází z upřesnění cíle a účelů, něž lze používat a sbírat tyto údaje. Je to uvedeno v článku 4 a chceme zajistit, aby omezení účelu bylo v souladu s ochranou soukromí a využívání osobních dat je to omezeno na eh, prevenci eh, stíhání eh, trestních činů v nadnárodním měřítku ve smyslu nadnárodní trestné činnosti článek 4.1 dále, článek 4.2 potenciální využití údajů PNR případ od případu v eh, zájmu jednotlivců nebo v případě potřeby soudu. Eh, získali jsme eh, v zkušenosti a jsou to opravdu výjimečné případy. Článek 4.3 ukazuje, jak to může být relevantní, jestliže cestující cestují do USA a mimo. Jasně ukazuje, že je to v souladu s rozsahem působnosti a umožňuje další eh, šetření. To není tedy žádný přidaný účel. Článek 4.4 vysvětluje, že tato dohoda eh, eh, bude využívat při eh, porušení eh, zákona. A to má vyjasnit, že eh, se tím nedotýkají vnitrostátní právní předpisy. Toto vysvětlení nerozšiřuje rozsah využití PNR. Dále článek 23 této dohody a nehledě na další eh, otázky eh, v rámci tohoto eh, <clears throat> mechanismu věnujeme zvláštní pozornost článku 4 této dohody. Komise chce zejména respektovat využití PNR v rámci článku 4.1 dohody. Informace kdy bylo i využity eh, informace PNR eh, podle článku 4.2 eh, dohody. Evropská komise bude plně informovat Evropský parlament o tomto aspektu i o dalších aspektů a rovněž radu v souladu s článkem 23.3 a také o následném přeskupu v případě že Evropský parlament eh, vyjádří eh, zvlášť závažné nedostatky eh, v rezoluci zavazuje se komise, že zváží politický požadavek Evropského parlamentu s velkou pozorností a rozhodne, zda <clears throat> bude respektovat tento návrh v souladu s článkem 218 smlouvy. Dovolte, abych se zaměřila na další body. Tato dohoda vychází z doby uchovávání 15 eh, až 10 let v případě velice závažných trestních činů. Eh, jenom v případě terorismu je to 15 let jako ustávající dohody a důležitý prvek eh, depersonalizace osobních údajů za 6 měsíců poslanců to znamená, že tu není propojení s jednotlivým cestujícím. Jsou tu další důležité ochranné prvky v ustanoveních, abychom eh, zamezili legálnímu profilování. Je to, eh, vychází se z automatizovaného zpracování. Konečné rozhodnutí učiní vždy konkrétní osoba, abychom zabránili eh, únik dat a jejich zveřejnění. Jednotlivci budou mít přístup k údajům údajům a právo na jejich výmaz. Zahrnuje to také podrobné eh, předpisy, eh, které vyhovují také zákonům EU eh, e a USA bude se postupovat případ od případu nehromadně a pouze za specifické účely samotné dohody. Co se týče metodiky eh, předávání údajů, je dohoda zcela jasná. Všechny letecké společnosti budou používat do dvou let metodu PUSH. A to ukazuje, že letecké společnosti jsou připraveny eh, v tomto rámci eh, učinit příslušné investice. Způsob PUL nebude úplně zakázán, ale bude omezen na výjimečné případy. V současné dohodě není metodika push normou, ale nyní se stane normou a velkou výjimkou bude tedy metoda pull. Závěrem jsou tu ustanovení, které mají zajistit řádnou aplikaci této dohody v rámci budou, eh, této dohody se budou eh, každé čtyři roky provádět přeskumy budou eh, tu záznamy o zpracovávání osobních údajů a také dohody o ukončení dohody, její pozastavení. Chápu, že mnoho poslanců má celou řadu otázek. Je to nesmírně obtížné rozhodování, plně to respektuji. A je to mezinárodní dohoda, není to stoprocentně Je to mezinárodní dohoda, nazýváme ji tak a není to stoprocentně perfektní, musíme to mít na paměti. Předložili jsme parlamentu a výboru Libe návrh této dohody. Vrátíme se do USA a provedeme celou řadu změn z hlediska rozsahu působnosti a další. Není to dohoda, která by plně respektovala americkou legislativu a to mě eh, vede k eh, závěrečné připomínce další lepší alternativy. Eh, co se stane, jaký dopad to bude, pokud to zamítneme. Bude to narušení transatlantských vztahů, protože tato data se budou využívat bez tak. A za druhé, letecké společnosti se dostanou do nesmírně složité situace, protože budou muset požadovat údaje bez právního základu pro jejich předávání v Evropské unii. To to právní nedostatek povede ke složité situaci pro cestující chceme chránit eh, zájmy eh, přes 48 milionů cestujících do USA každý rok. Nebudeme mít k dispozici právní předpisy pro jejich ochranu. Není možné eh, vyloučit, že budou uzavírány bilaterální dohody, ale eh, členské státy nemohou získat takovou adekvátní ochranu formou bilaterálních dohod. Ze všech těchto důvodů vás žádám, abyste dnes eh, podpořili tento text. Děkuji paní Malstromová a nyní má slovo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 Allora, passiamo agli oratori a nome dei gruppi parlamentari. Il primo è l'onorevole... Dobrá, tak se nyní dostáváme k eh, řečníkům jménem frakcí. Nejdříve dvě minuty pan Fos. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane eh, ministře, paní komisařko. Děkujeme také zpravodajce za její vždy velice angažovanou a příkladnou práci. Mnoho z té kritiky, která byla řečena, tu sdílím a také částečně ji podporuji. Ovšem, vždy se dostáváme k bodu, kdy musíme převzít odpovědnost. A pro EPP a pro mě samotného také e, si činím nárok v tom smyslu, že se musíme zabývat realitou. A nemůžeme se Eh, pouze stáhnout na eh, ideologická stanoviska. Skutečnost je, že USA stále sbírají tyto údaje PNR již deset let a nikdo si zatím nestěžoval. Skutečnost je, že předávání údajů, i když vůbec se zdržujeme toho, že bychom mohli zastavit tok těch údajů, právě jste se o tom zmínili. Skutečnost je, že nechceme, aby letecká přeprava mezi USA a e, eh, Evropou se zastavila představila. Skutečnost je také taková, že USA mají právo na to, aby věděli, kdo se dostane do jejich země. Podle mého názoru je také skutečnost to, že právní služby se vyjádřily k tomu, že tato dohoda je daleko lepší než veškeré jiné alternativy, které byly předtím. Proto musíme převzít zodpovědnost a proto jsme byli také zvoleni. Zodpovědnost za občany, které, kteří by zůstali jinak bez jakékoliv ochrany zastání. Musíme převzít odpovědnost také za letecké přepravní společnosti a to také řekla komisařka, že by zůstaly v nejistotě. Musíme převzít odpovědnost také za Evropskou unii, jakožto za smluvního partnera v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti převzít odpovědnost i za vyvážený poměr mezi bezpečností a ochranou osobních údajů. Proto také i se zohledněním toho, že tato dohoda není perfektní, ale v důsledcích všeho jsme proto, aby abychom souhlasili s touto dohodou. Jestliže chceme občany lépe chránit a chceme eh, lépe chránit jejich osobní údaje, tak i zde musíme převzít tuto zodpovědnost a budeme souhlasit s touto dohodou. Děkuji. Eh, Pane, děkuji, pane Vosy. Akceptujete doplňující otázku? Eh, paní Inveld, prosím, paní Inveld. Děkuji. pane předsedo. Já mám otázku eh, na pana Vose i na celou jeho frakci. Říkáte, že tady je zapotřebí, aby byl právní základ pro předávání těchto útajů. A já si kladu otázku, proč eh, se nereagovalo na to, že tři a půl roku byly předávány údaje do Kanady, eh, aniž by tady byl právní základ a že eh, údaje jsou předávány z Evropy do USA eh, pro lety, které neletí do Spojených států a to také jako by nikomu nevadí. My tedy chceme v jednom případě mít právní základ a v jiných případech to nepožadujeme. Prego, no, prego. Prosím. Eh, odpovězte. Eh, eh, když máme vždycky, potřebujeme právní situaci, ale to je taková nešťastná situace, že to vzniklo, že s Kanadou se to nevyvinulo tak, jak bychom to byli rádi viděli. Kromě toho, přeletová práva samozřejmě znamení, znamenají vniknutí do vzdušného prostoru jiného státu a potřebujeme proto nějaký základ. Proto potřebujeme základ, jestliže chybí, tak samozřejmě ho potřebujeme o to se zasadíme a vůbec nebráníme proti nějakým právním základům v tomto případě. Musíme prostě se snažit o to a počkat, eh, co přinesou jednání s Kanadou. Proto se chceme zasadit o to, aby mm, toto bylo založeno na příslušném základě a také na příslušném právním základě. Děkuji vám, pane Vosy. Dávám teď slovo panu Claude Moraisovi. Děkuji. Já mluvím o volném hlasování. Ve výboru byla malá většina pro PNR a byly tady i některé eh, údaje nebo jaké argumenty proti ze strany stínového zpravodaje. Já budu hovořit pro a to z několika eh, důvodů. My si myslíme, že samozřejmě tato dohoda má celou řadu aspektů. Žádná eh, mezinárodní dohoda není perfektní, jak řekla paní komisařka. Tady jde ale o boj proti terorismu a je tady otázka doby uchovávání, je tady otázka metody push a pull a mm, pak jsou tady ještě tři velice důležité ústupky, které byly e, zahrnuty. Já si myslím, že to je dostatečné pro to, abychom řekli, že posouzení, které tady máme, že je takové, že dohoda je dostatečná. I když je to velmi těžké rozhodnutí, e, protože je to, e, vylučují se malé přestupky, je tady otázka také toho, že jsme neustoupili plně v otázce push a pull. Pull bude pouze ve výjimečných eh, případech velké hrozby. To samozřejmě není dokonalé, jak řekla sama komisařka Melstromová, zejména v otázce push a pull, ale musíme vyvodit eh, závěr po těchto velice složitých eh, jednáních a říci, že ten výsledek je dostatečný. V naší skupině má většina hlasovala, že je tedy eh, nesporné, že se text výrazně zlepšil. Je tady otázka závazného procesu při předávání eh, údajů a eh, je tady samozřejmě i otázka toho, co není úplně řečeno. Tady musíme mít Eh, na mysli, že druhou alternativou je 27 bilaterálních eh, dohod, které by neměly žádné monitorování a sledování ze strany poslanců. A to si myslím, že rozhodně není v zájmu evropských občanů. A konečně eh, to, kde mm, další problém, to je otázka precedentu. My Eh, myslím, nevytváříme tímto precedens pro další dohody. A to všechno si myslím, že pro, podle mého názoru eh, vyhovuje našim zásadním požadavkům, i když situace není eh, dokonalá. Tedy naše skupina podpoří e, tuto dohodu, to mohou říci paní komisařka, ale e, velice vážně na vás apelujeme, až bude dojde k přeskumu této dohody, prosím, e, zdůrazňujte ty další aspekty a podpořte, paní komisařko, vy nás, tak jako my teď podporujeme vás. Dě- děkuji, pane Moraes a paní Renate Weber, dvě minuty. Sure. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, je to dohoda kontroverzní povahy, protože chceme preventivním opatřením bránit trestné činnosti. Týká se ochrany dalších důležitých hodnot, jako soukromí a ochrany údajů. To je nepopiratelné. Nejsem jediná, kdo říká, že tato dohoda porušuje tato práva a legislativu EU inspektor, Evropský inspektor ochrany údajů předložil eh, příslušnou analýzu. Rozsah působnosti této dohody jde daleko eh, eh, mimo hranice boje proti terorismu. A to eh, znamená, to znamená pouze, že ta hodnota je méně špatná než ta předchozí. Eh, má dopady na základní lidská práva. Já respektuji eh, zájem amerických orgánů, které chtějí ochránit práva svých občanů, ale my musíme mít na paměti ochrany práv všech i evropských občanů. Bylo řečeno, že bez této dohody naši letečtí dopravci budou Eh, porušovat legislativu ochrany údajů, protože budou dále eh, poskytovat údaje USA. A eh, to by znamenalo, že do dvou let by měli aplikovat povinnost zavést metodu push a co se stane, pokud někteří letečtí dopravci nebudou schopni tento závazek včas uskutečnit? Větší letecké společnosti možná ano, ale menší ne budou eh, muset kvůli těmto výdajům zastavit svou činnost. A nebo EPO eh, budou dále eh, dovolovat, aby si americké orgány eh, získávaly informace přímo z jejich počítačů. Špatný zákon je lepší než žádný. Děkuji, paní Webrová. A nyní má slovo pan Albrecht, dvě a půl minuty. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, zhruba před třemi lety, několik metrů tady odsud, eh, eh, Evropský soud pro lidská práva eh, vydal velký rozsudek a to se týkalo zachovávání, uchovávání lidských práv a zamezování zločinnosti. Bylo řečeno, že jestliže ve státních databázích se nacházejí údaje, osobní údaje bez jakéhokoliv důvodu, je protiprávní. Před dvěma lety několik kilometrů tady odsud německý ústavní soud posuzoval eh, uchovávání údajů z komunikačního styku. Ehm, jakékoliv osobní údaje ehm, mohou být zachovávány, uchovávány několik měsíců pouze za velice zvláštních okolností. Krátce na to se tento parlament dohodl na tom, že to opravdu neodpovídá žádným pravidlům. Řekli jsme, že uchovávání dat až po dobu 15 let není přiměřené. Stejně tak jsme jasně řekli, že používání pro určité účely, eh, které nejsou ještě jmenovány, to může odpovídat pouze nejužším hranicím, a to je terorismus a silná zločinnost. Zjistili jsme, že rastrové pátrání nesmí být eh, dovoleno a milá paní Manströmová, v této dohodě s těmito opatřeními se veškeré údaje používají a zpracovávají. A eh, nehovoří se o jednotlivých zpracovávaní personálních údajů, ale všechny údaje se zpracovávají. A to je to rastrové pátrání, eh, které eh, automaticky srovnává veškeré údaje cestujících z a do Spojených států. A zde si myslím, že musíme zcela jasně říci, to je otevřené porušení lidských práv na úrovni Evropy. A zde musím říci, že za konzervativní demokrat konzervativním demokratům a všem ostatním, že by se měli stydět, že by se měli stydět eh, porušovat lidská práva. A stejně tak americký kongres by se měl Eh, angažovat pro suverenitu. Nejde přeci zde o otázku, zda Spojené státy sami mohou rozhodnout o tom, jaká opatření přijmou nebo ne. Jde o otázku toho, zda my jako Evropané budeme legitimovat toto nebo ne. A musíme říci, to nemůžeme povolit. Zejména mnozí občané jsou dnes velmi zklamáni, budou zklamáni, když tento parlament dnes po deseti letech debat eh, bude souhlasit s touto dohodou. A proto mohu pouze poradit, abyste zachránili čest Evropského parlamentu a hlasovali ne. Děkuji, pane Albrechte. Pan Movaj měl otázku. Jste eh, rozuměl s tou otázkou, pane Albrechte? Já jsem se vás na něco zeptal. Ano, souhlasíte s tím? Prosím. Maybe Mikrofon funguje, mám jenom vyjasňující otázku. Já plně s vámi souhlasím, zejména když zvažujeme eh, množství závažných eh, porušení hm, a trestných činů, ale ráda bych si vyjasnila otázku přiměřenosti versus účel je velmi pro mnoho lidí je znepokojivé, když se mají vzdát práva na soukromí eh, v zájmu ušlechtilého cíle boje proti terorismu. Já se domnívám, že my s tím všichni souhlasíme, ale teď jde o otázku můžeme opravdu dosáhnout tohoto ušlechtilého cíle těmito opatřeními a já s tím mám problém a proto budu hlasovat dnes proti. Omlouvám se, chtěla jsem se zeptat na váš názor. Je to otázka té proporcionality vztahu k účelu. Ano, děkuji, prosím. Dbejte prosím na to, abyste používali modrou kartu pro svůj účel. Děkuji mnohokrát. Ano, samozřejmě, nasazení proti terorismu a organizovanému zločinu je e, nutným cílem a podle mého názoru je to velice důležité opatření, které my jako Evropská unie a společně s e, Spojenými státy jako úzkým partnerem musíme sledovat. Ale otázka zní, jakým způsobem se to dá dosáhnout. Tím, že budeme masově analyzovat e, veškeré údaje i nepodezřelých osob, anebo potřebujeme spíše silnější spolupráci v případě případě podezření, eh, kdy se již vyšetřuje, kdy už policejní orgány vyšetřují. Myslím si, že tehdy je lepší potom vydat více peněz do analytických center pro eh, ta centra, která se vyšetřováním zabývají, protože E, na druhé straně škrtáme vlastně finanční prostředky pro policejní složky, které mají provádět vyšetřování na místě. A proto si myslím, že o tom by právě měl Evropský parlament silněji diskutovat. Děkuji. A nyní pan Kirchhoff, dvě minuty. Uh, Pane předsedo, paní komisařko, ti, kdo eh, informují o činnosti eh, parlamentu, hovoří o kontroverznosti tohoto, této dohody. Ovšem to zlepšení, ke kterému došlo eh, po mnohých dlouhých jednáních a které také konstatuje výbor Libe, stejně tak jako komise i rada, jsou jasné. Já nesouhlasím se spravodajkou. Zlepšení je značné a to přesto, že někteří členové parlamentu nevěří úsudku komise eh, jednání mezi dvěma stranami, dvěma zeměmi, dvěma spojenci nikdy nepovedou k dokonalé dohodě. My bychom to ani neměli očekávat. Eh, Spojené státy Eh, tady věří eh, třetí eh, straně. Přitom zranitelnost z poslední doby, kterou pocitují Spojené státy, nemůže být pominuta. My také musíme mít my určitou důvěru v tom, že se údaje PNR použijí skutečně pro boj proti terorismu. To je důležité i pro naše evropské země. Také bychom si měli položit otázku, jaká je tady alternativa. 27 bilaterálních dohod žádná jednotnost z právního hlediska pro letecké společnosti, žádná možnost eh, právního dovolání. Ne, pane předsedo, to nejsou dobré alternativy, to nejsou přijatelné alternativy pro tento parlament. Členové parlamentu, kteří eh, nepovažují dohodu za nutnou, by měli vysvětlit svým voličům, Eh, jak to je. My, eh, naše frakce i já budeme hlasovat pro tuto dohodu. Eh, přitom si uvědomujeme, že dohoda není dokonalá, ale přece jen zajišťuje určitou míru jistoty a bezpečnosti pro evropské občany. Ano, pane předsedo, naši občané mají právo cestovat bezpečně. Děkuji. Pane Kirchhope. A jsou tady dvě eh, modré karty eh, k vám, pane Kirkhope. Souhlasíte s těmito dvěma otázkami? Takže první otázku má pan Bat. Eh, pane předsedo, pokud je o ochranu našich občanů proti teroristickým činům, to je bez zesporu věc, kterou eh, sdílíme s našimi partnery za Atlantikem. Eh, usilujeme o takovou věc, ale musíme postupovat na bázi vzájemného respektu. A já mám otázku na pana Kerkhopa. S vaší zkušeností v této oblasti, pane Kerkhope, kdyby vy jste žádal od amerických legislativců, aby hlasovali o svých zákonech a o principech, na kterých spočívají a zdůrazňoval věci tak vehementně, myslíte si, že by vám eh, americký partner vyhověl? Prosím, pane Kirkhope eh, v tom hypotetickém eh, případě diskuse, když diskutujeme něco velmi důležitého, pouštět se do hypotetických bodů, to se mi nelíbí. Já nejsem američan, já mm, znám celou řadu zákonodárců v Americe, ale já věřím, že Spojené státy a jejich zákonodárci by rozhodli udělat to, co je nutné na ochranu nejen svých občanů, ale všech občanů svobodného světa, se kterými mají vztahy. Má zkušenost se Spojenými státy eh, je taková, možná není shodná jako ostatních, ale že toto je pro ně prioritou. Eh, nyní paní Infer. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, dvě stručné otázky na pana Kirchhoffa. Eh, řekl jste, že musíme přijmout eh, autoritu právního, právní služby Evropské komise. A já se vás ptám, eh, přijímáte eh, názor inspektora pro ochranu osobních dat a příslušné pasáže textu, kde se říká, že toto je porušení zákonu EU. A za druhé, oprávněně hovoříte o bezpečnosti, ale já bych chtěla vědět, proč konzervativci, kterým tak leží na srdci malá vláda, ptám se, proč proč eh, dovolíte systematické využívání těchto údajů pro eh, přistěhovalectví, zdravotní otázky a celní orgány? Děkuji. Prosím. Pane předsedo, já eh, nemám v úmyslu odpovědět na druhou otázku, protože to si myslím, že by příslušelo na jinou příležitost. Můžeme si o tom soukromně pohovořit. Pokud jde o názory právníků, eh, já jsem byl právník a dával jsem svá stanoviska. Neměl jsem jistotu, že názor mě, jakožto jednotlivého právníka, bude skutečně respektován. Žádný právník nemá monopol na neomylnost a eh, správnost. Eh, my, já podle mého názoru, se musíme dívat na ty hlavní eh, právníky. Tady komise je strážkyně smluv. Eh, komise má dohlížet na uplatňování právních textů, včetně mezinárodních dohodů. Čili můj názor je, že právní názor komise tady je určitě důležitým názorem, na který, o který se musíme opírat v daném kontextu. Prendiamo E ano, budeme pokračovat. Pan Betan, minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. jsme svědky, že se tu snažíme omezovat naše soukromé potřeby a e, svobodu s tím, že je třeba bojovat proti organizované trestné činnosti, ale e, jakmile něco eh, instalujeme, potom se to těžko eh, ruší a máme tedy eh, zvláštní důvody, jak důvěřovat této dohodě, aby to bylo úměrné a oměřené a pod kontrolou aby to nebylo možné rozšiřovat z podnětu vlád. Je třeba, abychom respektovali jurisdikci mezinárodního práva. Tato legislativa není přípustná, protože je vlastně jednostraná. Musíme poskytovat eh, eh, informace o našich cestujících, oni nemusí poskytovat nic. Je Domníváme se, že by Evropský soudní dvůr měl posoudit, zda je to eh, v souladu se smlouvami Evropské unie. Nebudeme hlasovat pro toto usnesení, dokud nebudeme mít rozhodnutí Evropského soudního dvora. Děkuji, pane Betne. Paní Ernst Cornelia, dvě a půl minuty. Dámy a pánové, GUE-NGL bude hlasovat proti této dohodě, protože základní právo evropských občanů eh, se tím ruší a to je právo na ochranu osobních údajů. Paní Mastrmová, já prostě mohu pouze se udivovat tomu, co jste řekla, protože ani s touto dohodou a s žádnou jinou dohodou nemůžete uspět. Eh, Existuje, nejde pouze o několik cestovních údajů evropských občanů, ale jde skutečně hlavně o osobní údaje. Samozřejmě je možný profiling, je možné eh, sledovat eh, kroky občanů a to, co jste vy uváděla, paní Malstromová, eh, ohledně užitku této dohody a co se týče přiměřenosti, to se vede vše úplně do absurdity, když miliony údajů občanů se uchovávají. Tyto údaje se budou používat daleko za hranice toho, co jste uváděla, to znamená boj proti eh, terorismu, zločinnosti, přeshraniční kriminalitě. Jsou úplně jiné záležitosti, o kterých musíme hovořit také. Je zde jedna doložka, která otevírá možnosti pro použití těchto údajů k jiným účelům. Eh, to znamená zpracovávání a předávání údajů PNR do třetích zemí Eh, když se to předá eh, orgánům, eh, které zodpovídají za vnitřní záležitosti, tak to vlastně my nemůžeme kontrolovat a nemůžeme se postarat o, nějaké o nějakou transparentnost. Tam se dávají veškeré spravodajské služby si podávají ruce Myslím si, že tím to porušuje veškerou přiměřenost a také uchovávání údajů 30 eh, dnů nebo kolik let, to je opravdu skandál. Jako frakce nemůžeme s tím souhlasit, protože skutečně zde není žádná jiná právní pomoc, eh, na kterou je možné se odvolat. Eh, stejně tak, jako existuje právo na informace, tak nemůže, občané nemohou podat ani Eh, protest eh, proti tomu, nemohou požádat pro, o právní pomoc. A tady mohou říci pouze jedno. Poslanci, kteří chtějí s tím souhlasit, eh, tak když se jedná o naše vlastní smlouvy týkající se Evropské unie, tak musíme tuto dohodu zamítnout. Má to co dočinění se zodpovědností, zodpovědností za občany v Evropské unii. Děkuji. Děkuji paní Ernst a nyní eh, pan Zajstra, prosím, minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Jedná se nám především o bezpečnost. A každá členská země zodpovídá za ochranu svých občanů eh, před terorismem. Nikdo to nemůže přenášet na bruselské aktivity. Jde o to, abychom chránili občany a občané mají sami rozhodnout eh, o tom, kdo bude vstupovat na jejich výsostné území a kdo ne. To platí stejně tak i o zemích, eh, které jsou mimo USA. Eh, USA musí potírat zločinnost, ale proč se o to má Brusel starat? Z bezpečnostních důvodů se vyžadují údaje občanů, kteří chtějí vstoupit na výsostné území jiného státu. E, to je jejich povinnost, ale jestliže ti občané nebudou chtít eh, dát své údaje k dispozici, tak se prostě do té země nedostanou. A proto si myslím, že Osobní údaje jsou vlastnictvím pouze té dotyčné osoby, ty vůbec nepatří Bruselu a proto také E, není e, úlohou Bruselu jednat o tom, jakým způsobem se budou osobní údaje předávat třetím. Terorismus musíme být, brát vážně, ale v této dohodě e, se nepoukazuje ani na to, že islám je jednou z inspirací pro terorismus. Musíme akceptovat určité omezení, které se vztahují na jednotlivé občany občanky. Děkuji. Eh, pane Zalstra, eh, akceptujete otázku pana Alvaro? Pane Zalstra? Pane Zalstra, akceptujete otázku ze strany pana Alvaro? Ano, prosím, s radostí. Prosím, pan Alvaro má slovo. Děkuji, pane předsedo. Mohl by mi pan kolega udělat tu laskavost a specifikoval, co myslí tím, že islám je e, vlastně takovým střediskem, ohniskem teroristických útoků. Dobře, pane Zístra, máte slovo. Pane předsedo, to je přece ukázkový příklad naivnosti, o které jsem právě hovořil. 11 tisíc útoků jsme zaznamenali v loňském roce v islámských zemích a byly to ukázky terorismu, který se inspiroval islámem. Potom útoky v Madridu, eh, útoky na dvojčata, útok v Toulouse a podobně. Stačí eh, číst noviny. Je to opravdu eh, ostudné, že ostatní poslanci, kteří to uznávají, sedí tady nahoře. Já bych chtěl říci, že je to opravdu iluzorní a to je převažující názor v tomto parlamentu. Děkuji. A nyní má slovo pan Weber, dvě minuty. Pane předsedo, paní komisařko, eh, vážení poslanci, myslím si, že si musíme přiznat, že všichni bojujeme o tom, eh, jak budeme uchovávat eh, údaje našich eh, občanů a přitom, jak je budeme chránit. Měli bychom to brát vážně a také pan kolega Watson se o tom zmínil a bylo řečeno, že eh, nám záleží na společném boji proti zločinnosti a eh, také to musí hrát v tomto parlamentu určitou roli. Pro frakci EPP je to jasné, že Spojené státy je to velice důležité, že to je velká význa, výzva, protože USA jsou naším partnerem. My se na ně díváme jako na partnera, chceme s nimi společně spolupracovat. A myslím si, že tuto roli, že si říkáme, že američané jsou ty zlí, ty sbírají údaje a my jako Evropané vlastně profitujeme z těch výsledků, které nám dávají k dispozici, ale oni nechtějí hrát tuto hru. My chceme společně převzít zodpovědnost a to znamená, že musíme jednat jako Evropané e, všichni občané mají právo na to každý stát má právo suverénně určit, kdo bude cestovat do jejich země a kdo ne. Diskutovali jsme o tom s Kanadou, diskutujeme nyní o tom s USA. A tato smlouva, tato dohoda přinese více právní jistoty. Bez ní bychom měli méně právní jistoty. A to je ta alternativa, před kterou dneska stojíme. Chtěl bych poděkovat eh, paní komisařce, která jasně řekla, že společně je Evropa silná, že společně jako Evropané dosáhneme více, než když budou vyjednávat eh, těch 27 členských států každý jednotlivě. Potřebujeme partnerství s Evrops- se Spojenými státy a proto se musíme dívat do budoucna. Diskuze o rámcové dohodě o výměně údajů bude důležitější do budoucnosti a proto si myslím, že bychom měli vyjednávat i dále s Američany. Máme globální standardy pro výměnu údajů, pro ochranu osobních údajů a my jako Evropané a Američané to můžeme fixovat eh, společně v jedné dohodě. Proto bychom mohli vytvořit tím pádem globální standardy a proto si myslím, že je to pro nás velice důležité. Vážený pane Webere, eh, dva kolegové mají eh, dotazy na vás. Souhlasíte s tím? Začneme s panem Tavarešem. Kolega Weber, Děkuji, pane předsedo. Pane Webere, v diskusi máme povinnost projevit realismus eh, a nevytvářet paniku v našich eh, občanech. Stačí se podívat na eh, Toulouse a na to, co jste řekl. Já bych chtěl vědět, jak vytváříte vazbu mezi tím, co se stalo v Toulouse a touto dohodou. Vědělo se o cestách tuluského teroristy do Pakistánu. Udělalo se něco, aby se mu zabránilo v cestování? Eh, nebo udělalo se něco, eh, nebo mohlo se zabránit útokům v Tulu s tím, že se skladovaly, eh, uchovávaly tyto údaje. Prosím, kolegové, zůstaňme v limitech odborné diskuse a realismu a nevytvářejme paniku. Prosím. Ano, vážení kolegové, každý, kdo bojuje proti terorismu, ten vládu potvrdí, že při vyšetřování eh, prostě nebude jeden jediný údaj eh, důležitý, protože záleží na celkovém obrázku. Eh, řekne se o tom, kdo měl kontakt, jaký terorista měl telefonický kontakt s kým a proto se říká, jaký měl profil tento terorista. Je to celkový obrázek. A nikde jsem netvrdil, že jeden, jedna jednotlivá sada údajů může vést k nějakému výsledku. Řekl jsem, že ano, sbíráme údaje občanů, ale také musíme zvážit, jakou moc dáme vyšetřovatelům, aby mohli dělat svoji práci a do budoucna zabraňovat teroristickým útokům. A to musíme také respektovat. Ti, kteří prostě dnes odmítnou přijmout dohodu, tak nebudou mít určité údaje k dispozici. Stop. Honorable Albrecht. Pane Albrechte, jež... Vážený pane Webre, já respektuji váš názor, ale když si zvážím, že říkáte, ano, samozřejmě musíme společně s třetími státy také uzavřít takové dohody, tak se ptám, jak reagujete na dotazy ze Saudské Arábie a samozřejmě brzy také z Číny, eh, které budou mít podobné dotazy jako e, američané, když e, řeknou, ano, američané dostanou informace a proč je nedostaneme my, e, tak, že je to legitimní pro Evropský parlament. A jak budete na to reagovat, když tyto země budou chtít další opatření, které by měly legitimitu Evropského parlamentu? Musíme respektovat, co chtějí třetí státy, ať už je to slučitelné s evropským právem nebo ne? Prosím. Vážený pane eh, Albrechte, když hovořím s, kolegem, s kolegy, tak mě informují o tom, že celou řadu eh, připravených teroristických útaků bychom byli v Evropě nemohli odhalit, kdybychom neměli kontakty s Američany. To řeknou oni mně. A proto říkám, že Spojené státy americké jsou partnerem Evropy v společném boji proti teroru. Eh, když budeme spravedlivými partnery, tak prostě si sedneme za jeden stůl a budeme hovořit a vyjednávat dohodu. Neznamená to, že bych chtěl naznačit, že Spojené státy budeme eh, dávat naroveň jako partnera s Čínou. Vidím ve Spojených státech partnera. Myslím si, že ta dohoda, kterou máme před sebou, eh, určitě posílí komisi, aby se mohla podívat eh, američanům do rukou, co s těmito údaji budou dělat se zasazují se pro Evropu, ale akceptuji také Spojené státy jakožto partnera, který bude bojovat společně s námi proti teroru. Eh, Máme tu ještě třetí dotaz. Jste velice žádaným řečníkem během dnešního dopoledne. Děkuji, pane předsedo, pane Webre. Já vás znám již delší dobu a znám vás zejména jako zastánce právního státu a to je samozřejmě v pořádku. A teď jsem poněkud překvapen jaké jsou eh, úvahy, které chcete vyjádřit. V podstatě říkáte, že tato dohoda nemá smysl. Já řeknu to takto dobře, kdybychom ji neměli, tak by USA si dělali, co chtějí, eh, eh, navzdory tomu, co chce Evropská unie. Vážený pane Webre, to je ale vydírání, protože když potvrdíme tuto dohodu, budeme muset mít strach, že američané udělají bez tak, co chtějí, tak to přece nejde. Já bych chtěl vědět, vědět, jak to vysvětlíte vůči svým voličům. Děkuji. Ano, paní Morvaj. Ehm, měla jste, ehm, měl jste už tři doplňující otázky, víc nemůžeme připustit, musíme pokračovat v diskuzi. Ehm, můžete můžete eh, položit otázku v souvislosti s jiným eh, řečníkem. Eh, protiprávnost to můžeme řešit politicky jinak. Vy máte jiný názor, když se podíváme na tu dohodu, když se podíváme na organizaci, která měla právo iniciativy při vyjednávání to smlouvy, to je komise, ta má právo říci, zda je tedy smlouva v pořádku. Taková je právní situace, když kolegové zastávají jiný názor, členské státy mají jiný názor, vlády v Evropě mají jiný názor, potom se můžete tedy obrátit na Evropský soudní dvůr a nechat to přeskoumat. Takový je právní systém, s tím nemám žádný problém, ale vycházet z toho, že vystupujeme proti právě, i když právní služba komise řekla, že je to v pořádku, to jde příliš daleko. Já se ptám, jak chcete občanům vysvětlit, když dneska odmítneme tuto eh, smlouvu a budeme v prostoru bez právního základu, eh, kdy budou jednotlivé eh, státy jednat přímo s Amerikou. A jak si to chcete můžete zodpovědět, když už nebudou žádná pravidla ve výměně údajů. O to jde. Děkuji. A nyní budeme pokračovat. Slovo má pan López Aquila. Děkuji vám, pane eh, předsedo, paní komisařko. Eh, já jsem předseda LIBE výboru, kde jsme diskutovali velice podrobně o celé této problematice, velice dlouze a podrobně a důkladně. Výsledek eh, té intenzivní diskuse je demokratické hlasování, které vyjadřuje vůli většiny, což se eh, zobrazuje v výsledku 31 hlasů pro ve výboru tedy dát souhlas parlamentu pro uzavření této dohody a 23 hlasů proti a jedno zdržení se. Já myslím, že prostě v tomto hlasování se vyjadřuje eh, uznání eh, práce odvedené během celého vyjednávání. Za prvé eh, delimitovat předmět, rozsah dohody a my samozřejmě víme, že vždycky takové vyjednávání nevede k dokonalému výsledku a je to výsledek kompromisu Mm, vlastně mm, se to zúžilo. Nejde už o činy, které by se trestaly jedním rokem vězení, ale o jen závažné, velmi závažné činy, e, závažné zločiny a terorismus. Dále se tady e, také hovoří o principu uchování, které je delimitováno v čase a e, to vlastně eh, se snížilo o pět let, pouze závažné zločiny terorismu se uchovávají 15 let. Dále jsou tady určité záruky, které eh, se týkají principu eh, metody, takzvaný push a pull, zvolil se princip push, eh, tak, aby tento systém eh, co nejméně se dotýkal občanů. Na tomto základě tedy se také potvrdil princip, který umožňuje parlamentu eh, vyjádřit svou vůli jako součást vyjednávání. Bude se samozřejmě pravděpodobně vyjednávat také s dalšími partnery, nejenom se Spojenými státy. Samozřejmě v našem případě alternativou výzvou je eh, ponechat 27 členských států na pospas bilaterálnímu vyjednávání. Já myslím, že když se vyjednává jménem celé EU, je pozice vyjednavače mnohem silnější. Eh, naopak, bilaterální vyjednávání by znamenalo daleko větší zranitelnost. Eh, praktického hlediska to znamená, že občané jsou podrobeni momentálně platné dohodě, nebude-li schválena nová dohoda. A to by vůbec neznamenalo dobrou pozici. Tím se vlastně situace e, zhorší, kdyby se nepřijala nová dohoda. Proto je rozumné uznat, že dohoda znamená zlepšení e, situace, znamená větší právní záruku pro občany EU. Jsou tady určitá právní pravidla, e, který, kterými se budou řídit letecké společnosti a při předávání e, údajů těch 42 milionů občanů EU, e kteří si přejí cestovat do Spojených států. E, čili toto všechno bude probíhat podle pravidel stanovených v dohodě. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego, a dávám nyní stromo, slovo panu Alvarovi na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím si, že jakožto liberálové si to nedělá, neusnadňujeme, abychom eh, přijali eh, rozhodnutí. Pro nás je to proces a chtěli bychom přijmout rozumné argumenty a ne dogmata. Eh, to je obvyklé v tomto parlamentu. Jsme pro právní jistotu, pro právní jasnost a také stojíme za tím, co pravděpodobně pro nás budou důležité body v této dohody. Jakým způsobem budou moci ty údaje být dále používány. Eh, ovšem není eh, zde určitě eh, které věci ještě jasné nejsou. Jako frakce jsme znáva, známi tím, že pro nás je v popředí svoboda a vždy jsme služebníky svobody. Není to nikdy obráceně. Dále jsme, máme odpovědnost a v rámci naší odpovědnosti je, abychom chránili naše občany a abychom vše vyvážili. A nemyslím si, že bychom vyjádřili zamítnutím dohody to, že se zbavujeme zodpovědnosti. Děkuji. Děkuji, pane Alvaro. Dále má slovo paní z Argentiny. Děkuji, pane předsedo. Velice často se již odkazovalo na Toulouse a chtěla bych uvést příklad Nigerice, který přeletěl přes Jemen přes Amsterdam do Detroitu. Jeho otec zavolal na vyslanectví a řekl, můj syn plánuje něco špatného. Eh, americké úřady dostaly tyto informace teroristy z Toulouse. Naše orgány mají sice informace o tom, že někdo něco špatného plánuje, ale nepodnikají správné kroky s těmito informacemi. Kdyby zpravodajské služby činily s těmi informacemi, které mají to, co mají, to, co mají dělat, bylo by to dobré. Údaje PNR tak to vypadá s nimi tak, že když existuje nebezpečí, tak děláme určité věci, které jsou někdy iracionální, ale nemáme možnost eh, krok zpět. Schromažďování údajů, to je taková politika signálu. Děkuji. Nyní pana, paní Foster. Děkuji, pane předsedo. Byla to opravdu velice dobrá debata a myslím, že se zdá, že na straně zpravodajky je nedostatek zvážení, že eh, eh, tři tisíce osob v Americe ztratili své životy. A já jsem s delegací procházela těmi bezpečnostními opatřeními, které následovaly po tomto strašném teroristickém útoku. Tedy z mého osobního hlediska eh, mám samozřejmě určité pochybnosti ohledně ohledně porušení svých lidských práv, ale k tomu by došlo, kdyby má vláda nezajistila bezpečnost při cestě eh, mimo Spojené království a i eh, uvnitř Spojeného království. Nikdy se činí takové kroky, které mě neuspokojují, ale jde o vyváženost a chci říct si zpravodajce, eh, že teroristům je opravdu jedno, eh, co se nám líbí a co se nám nelíbí, jaké otázky si klademe. Eh, já jsem strávila přes 20 let v eh, letecké dopravě pravě a vím, že teroristé neznají hranice, nemají morálku a neváhají zbavit lidi života států, na tom jim nezáleží. Eh, chtěla bych říci, co je PNR. PNR jsou základní informace a nic více. A mně je zcela jasné, pane předsedo, že mi kolegové ve výboru Libe o tom opravdu diskutovali, aby hájili zájmy občanů EU, jejich ochranu naprosto všude a věřím, že tam jsou určité pojistky. Eh, PNR jsou eh, široké nástrojem pro eh, vyšetřování činů v EU i, mimo, eh, pro sledování pachatelů na celém světě. Jsem pro podporu této dohody, která byla dojednána a podpoří bezpečný systém pro cestování našich občanů po celém světě. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní Fostrová. Akceptujete doplňující otázku ze strany paní Infeld? Ano. Paní Infeld, ano, děkuji, pane předsedo. Ráda bych se kolegyně Fostrové zeptala zda eh, trvá eh, na té výhradě vůči mé osobě, že všichni, kteří jsou eh, proti této dohodě, že jsem nevěnovala dostatečnou pozornost bezpečnosti. Četla jste opravdu celou tu smlouvu i ty námitky proti, potom prosím odpovědi na to, jak politika přistěhovalectví, celní kontroly, zdravotní kontroly se dotýkají těch událostí ve výšce 37 tisíc stop to neměla být žádná urážka. Já se domnívám, že paní zpravodajka není expertkou na boji proti terorismu. Chtěla jsem hovořit o tom, o čem hovořil také pan Kirkhope. My nej, někteří kolegové nejsou ochotni poskytnout veškeré informace a podpořit tuto dohodu. Některé e, připomínky, které jste dnes e, přednesla, byly podle mého naprosto e, naivní. Domníváte se, že máte monopol na lidská práva? Samozřejmě, že ne. A členové parlamentu se snad nedomnívají, že jsou důležitá tato práva. My nejsme hloupí, nepotřebujeme lekce od osob, jako jste vy, protože to víme stejně dobře, že e, někdy musí činit těžká rozhodnutí e, vlády. Není to vždy snadné, to je to nejlepší, čeho se podařilo dosáhnout, dojednat a já se domnívám, že komise postupovala velice dobře. Děkuji vám. Paní Fostrová, neodkládejte prosím sluchátka, protože tu jsou dva další dotazy, paní Mouvaj a pan Albrecht je, eh, tento nástroj modré karty je velice pěkný, ale někdy je třeba eh, eh, hovořit s mírou, protože jinak překročíme tedy stanovený čas na tuto diskuzi. Paní Movaj, máte slovo. Uh, Děkuji vám. S veškerou úctou se vás chci zeptat, zda za normálních okolností a počkejte až do konce otázky, prosím. Souhlasíte, že by vláda, ať už naše či jiná vláda, eh, nemá žádný eh, zájem na tom, kam jedeme, jak často tam jedeme, jak dlouho eh, tam budeme, kolik jsme zaplatili za letenku, zda máme problémy se žaludkem nebo nějakými jinými, nějaké jiné zdravotní problémy za normálních okolností Samozřejmě, že vláda může mít určitý zájem schromáždit tyto údaje, pakliže mohou zachránit životy prostřednictvím těchto eh, informací. Ale jak mohou chránit eh, lidi před terorismem prostřednictvím těchto údajů, které by měly být chráněny a porušováním soukromí. Vážení eh, kolegové, prosím, respektujte čas, který je vám vyhrazen. Letecké společnosti historicky a tradičně schromažďovaly informace od nás ode všech, když rezervujeme letenku, a to už desetiletí. Jen velmi málo odlišných informací se schromažďuje nyní. E, to platilo i před rokem 2011, popravdě řečeno. E, máte pravdu, e, kolik informace je zapotřebí. To je ta otázka. Problém, který máme, je, že terorismus se nezastaví na hranici, je mezinárodní. A proto je eh, to tak, že občané musí poskytovat informace, které moc rádi neposkytují. A je to, platí to i pro vlády, pro politiky. Je to prostě v našem zájmu. Musíme tak postupovat. Já tedy nemyslím, že na to je jednoznačná odpověď. Právě tady ten kumulativní efekt, eh, který se vyjadřuje po celá desetiletí v následkem teroristických útoků. Děkuji. Další, pan kolega. Eh, Vážená paní Felster, já mám na vás jeden dotaz, protože jste byla toho názoru, že u údajů PNR se jedná o základní informace, čili o málo informací. Je, jste si vědoma toho, že s těmi informacemi PNR eh, a, eh, API informací se automaticky předávají informace, když se řekne, jaká osoba je ve které, na palubě kterého letadla. Jste si vědoma toho, že v informacích PNR je obsaženo to, co si nakoupím se svou palubkou na letišti, co, zda jsem platil s kreditní kartou, že jsou tam obsaženy veškeré údaje, jak se chovám v letecké přepravě. A s analýzou se potom předávají další informace. Ano. Tak už se hovořil 15krát, takže nemůžeme vždy vás, eh, vám udělovat slovo, takže prosím, paní Foster. Budu velice stručná. Odpověď zní ano. Dobře, a můžeme tedy dále pokračovat v diskuzi. Pan děkuji, pane předsedo. Než budu hovořit o těchto argumentech, Rád bych něco předeslal. Pan kolega López Aquila velice dobře vedl diskuzi na našem výboru. Podařilo se nám dosáhnout velice dobré vyváženosti a naše rozprava probíhala také klidně. Nikdo eh, nechtěl navrhovat nic absurdního nebo nezdůvodněného. Domnívám se, že dnes dopoledne bychom měli eh, zvažovat eh, poněkud poněkud filozoficky, protože nyní jde opravdu o odpovědnost, jde o bezpečnost našich spoluobčanů a jde zejména o to, abychom zajistili ochranu pro mladé lidi, protože spousta mladých lidí se stala obětí útoku Domnívám se, že bychom ve svých úvahách, ve svých eh, osobních i politických úvahách neměli ztrácet ze zřetele hlavní cíl, a to je bezpečnost. O tom se zmínili již někteří kolegové. Co se týče Leginot, chci říci, že my budeme samozřejmě hlasovat pro tuto dohodu, ne proto, že bychom nerespektovali oprávněné pochybnosti, že se tím naruší eh, soukromí, ale je třeba něco učinit proti terorismu. Děkuji, pan Melcer. Ano, e, bez pochyby e, tato dohoda nemůže poskyt, e, poskytnout rozšířenou ochranu údajů PNR, zejména jestliže tyto údaje mohou být předávány třetím státům. Dohoda o PNR se nadále ve Spojených státech zařazuje mezi výkonné dohody, to znamená, že kongres to nebude ratifikovat. A je to právo, které vůbec není závazné pro USA. Takže například cestovní údaje E, evropských manažerů se e, ukládají a je velice naivní, že by e, americká tajná služba by neuž, nevyužívala eh, tyto údaje. To je opravdu naivní. Eh, celkem máme informace o veškerých eh, leteckých cestujících do Spojených států a proto se může, by mohl, bychom mohli říct, že komise mohla vyjednat lepší práva pro evropské občany. Pan Posutil, děkuji, pane předsedo. Eh, zdůvodnění hlasování. Musíme si odpovědět na otázku, je tato dohoda eh, dobře vyvážená mezi eh, sledováním všech cílů, a to je ochrana našich občanů, bezpečnost a ochrana jejich soukromí. Domnívám se, že musíme posuzovat tuto dohodu v tomto kontextu a než budeme schopni říci, ano, podpoříme či ne. Já eh, si říkám ano, já se domnívám, že se nám podařilo dosáhnout dobré vyváženosti, i když já jsem ten první, který se domnívá, že tato dohoda mm, neplní eh, naše očekávání, které klademe na ochranu dat a nevytváří takový eh, průlom, který jsme očekávali. Máme tři důvody pro podporu této dohody. O většině jsme zde již hovořili. Za prvé, mít tuto dohodu je mnohem lepší, než ji nemít z důvodu bezpečnosti, ale také z důvodu soukromí našich eh, občanů. Tato dohoda poskytuje lepší rámec pro ochranu údajů než ta stávající dohoda z roku 2007. A je možné, že bilaterální dohody, s nimiž bychom museli žít, pokud by tato dohoda neexistovala. A jak již bylo řečeno, i bez této dohody by se poskytovaly údaje bez zabezpečení. A dále musíme přiznat, že Spojené státy mají právo eh, požadovat údaje, které potřebují po osobách, které tam chtějí vycestovat. My se tedy snažíme co nejvíce zabezpečit jejich soukromí, pokud se rozhodnou cestovat. Tedy v praxi bez této dohody bychom asi e, měli e, leteckou e, dopravu, která by znamenala extrémně dlouhé čekání pro cestující a také narušení jejich soukromí. Zpracovávání PNR údajů napomáhá zajištění bezpečnosti. Myslím, že by nemělo být tabu a říkat, že ochrana bezpečnosti našich občanů je stejně důležitá. Ano, rozhodně není perfektní kvalitní, ale je vyvážená a je lepší než nic. Děkuji, pane Busutile, a dále e, akceptujete otázku od paní Carmen López? Děkuji vám, pane předsedo. Pane Busutile, vy víte, že národní parlamenty e, pouze ve třech zemích zahrnuli PNR do své legislativy. Eh, Francie a Spojené království mezi ně patří. A víte, že to zahrnuli také do zákonu proti přestěhovalectví a Dánsko, třetí země, která to zahrnula, eh, to udělalo pouze pro případy terorismu. My eh, touto diskusí možná zasahujeme do velmi důležité diskuse, která by měla probíhat v národních parlamentech. Zprávy, právní zprávy komise nejsou jediné na toto téma. Eh, je tady také zpráva eh, inspektora pro ochranu osobních dat. Eh, je tady také skupina 29, kde se hovoří o ochraně osobních údajů v jednotlivých zemích. To je přece otázka základních práv evropských občanů pane Busutile. Děkuji, pane předsedo. Ano, já to všechno vím a já také vím, že když eh, uvažujeme eh, o této dohodě a o jeho účinnosti, eh, prostě vycházíme z toho, že je to tak velice důležité, že je možné vytvořit systém PNR v celé EU na jednotné bázi. Argumenty těch, kdo jsou proti této dohodě, protože říkají, že nedává dostatečné záruky a ochrany soukromí, Eh, vychází eh, eh, milně z této situace, protože bez této dohody by dokonce byla slabší ochrana u osobních údajů našich občanů. Já tedy prosím odponenty, berte prosím toto velmi důležité na paměti. Děkuji a dávám nyní slovo paní Fitch. Děkuji, pane předsedo. Před několika lety byly útaky eh, podnětem, proč se vůbec sbíraly údaje nebo PNR, ale terorismus jako takový nestačí, aby eh, odůvodnil schromažďování takovýchto údajů. Hovoříme o závažených zločinech, o organizovaném zločinu a také o obchodování s lidmi. Eh, milionové případy sběru dat mají následovat, ale zlepšila se ochrana údajů, říká paní Malstrémová a týká se zejména toho, že některé údaje se mají ukládat pouze 10 let. Ochrana údajů začíná ale dříve. Eh, u eh, omezování také nutných souvisejících dat. Ale co se stane s textem dohody, o němž máme hlasovat? Eh, ukládání údajů o osobách, které se budou eh, kontrolovat eh, téměř za každý účel, ale jiné eh, trestné činy jsou souvisejí s uvězněním na tři roky. To jsou řečiny, kdy ani neusilujeme o trest. Tyto trestní činy musí mít charakter přeshraniční, což pak stačí, eh, když je zájem mm, jenom na překročení hranic, když má někdo již eh, v kapse letenku. Kromě toho si může tedy každý soud eh, žádat tyto údaje. Lepší ochrana údajů je možností poskytovat údaje jiným orgánům a třetím zemím a to je více než pochybné. Je politování pozoruhodné, že při hodnocení se do posud nepočítalo s účastí ochránců osobních údajů. V USA se objevují stále lidé, kteří jsou podezřelí z terorismu a zůstávají ve vazbě bez oficiální eh, obvinění. Je nutné bojovat proti terorismu, ale s tímto textem zasahujeme příliš daleko. Je to obecné podezření osob, nevinných osob. Dáváme se v šance americkým úřadům a nechráníme práva našich osob. Pan Albrecht řekl, že bychom se měli stydět. Nikdo se dnes nesmí stydět za své rozhodnutí, ale eh, mám velké obavy, eh, jakým směrem se ubíráme s tímto rozhodnutím a jsem eh, velice přesvědčena, že musíme být proti. Paní Griesbeck, jedna minuta. Pane předsedo, paní komisařko, SWIFT, ACTA, PNR, to jsou zkratky, které často slyšíme a které zneklidňují evropské občany, kteří nevědí, co se za nimi skrývá, jaká realita eh, to je. Eh, je to vlastně příliš velká kontrola nad cestujícími. Eh, cestující letadlem do USA budou předmětem různých informací, co jim chutná, co jim nechutná a tak dále a tak dále. Nechci se vracet ke všem argumentům, které tady dnes dopoledne zazněly ve velice vášnivé a zajímavé diskusy. Chtěla bych eh, připomenout eh, záruky z roku 2007 eh, kde byly stanoveny požadavky na záruky, které byly být červenou linií, kterou nelze překročit. A tyto záruky nebyly naplněny ani otázka reciprocity, ani otázka přiměřenosti či proporcionality, jak o tom hovořil pan Watson z hlediska pozice Spojených států a Eh, také o tom hovořila paní Foster, s kterou ovšem nesouhlasím. Eh, ona tvrdí, že v PNR nic moc eh, údajů není. No, jestliže tam nejsou nic moc údaje, no tak požádejme o reciproční poskytování od Spojených států. No, říká se, že nic nového nezískáme a že je třeba žádat soudce eh, o mm, eh, stanovisko. Ne, to přece není přijatelné. To my musíme vzít politické rozhodnutí, přijmout politické rozhodnutí. My musíme eh, vážit na vážkách velmi pečlivě ochranu před terorismem a ochranu práv lidí. Děkuji. A nyní paní Flouter? Děkuji. Od začátku této diskuse celá řada kolegů se domnívá, že tato dohoda tak či onak neporušuje základní práva evropských občanů. Jen někteří říkají, je to lepší než nic, bylo by to horší, kdyby taková dohoda nebyla. No a že trošičku porušíme naše práva, když na druhé straně získáme větší bezpečnost, tak eh, mnozí se s tím takto eh, smíří. Eh, to vyznívá z naší diskuse, ale my přece víme, my to říkáme, my jsme to prokázali, že boj proti terorismu, aby byl účinný a ne pouze teoretický či morální, podmínkou účinnosti je respektování lidských práv a všech závazků. Já tedy si myslím, Jednak je málo důvěryhodné, že eh, by tu dohodu eh, nevyvrátil soud. My tady hovoříme z naší politické odpovědnosti. Eh, minulost prokazuje, že evropští občané v těchto oblastech mohou se opřít pouze o Evropský parlament. Budeme po jejich boku, anebo se necháme dojmout určitými hrozbami. V minulost je zcela jasná. V CIA například byly různé nelegální ilegální přepravy, eh, různá mučení na území EU. A kdo vlastně tady vedl nějaké vyšetřování? Byla to komise, byla to rada? Nikoli. Eh, pouze Evropský parlament se o všechny tyto věci e, zabývá. Je otázka, co si počít, když se věci vymknou z kontroly. Děkuji. Děkuji. A akceptujete jeden dotaz od paní Foster? Foster. Uh, yeah, ještě jedno. Ano, děkuji, budu velice stručná. K vašemu příspěvku říkáte, že e, jsou proti všichni občané. Já bych vám chtěla říci, že občané o tom nic nevědí. Co chtějí občané Evropské unie? Chtějí, abychom e, vzali odpovědnost za jejich cestování, aby se mohli e, pohybovat volně po celém světě. Je to odpovědnost za bezpečnost. Je je třeba činit složitá rozhodnutí. Já eh, se setkávám s eh, mnoha a vy jistě také v nadcházejících francouzských eh, volbách a nikdo neví, co je PNR. Občané očekávají, že politikové zajistí bezpečnost. Já jsem říkala, že v naší diskusi poslanců nikdo nepopírá ten fakt, že narušujeme závažným způsobem práva občanů. Říkáte, že občané o tom neví, ale to je o to vážnější, paní Fosterová jestliže se tady eh, mm, posílají údaje o cestujících, kteří o tom ani neví, ani to nemohou kontrolovat, to je velmi závažné. Řekneme evropským občanům, že by mm, se mohli zaplést do amerického boje proti eh, terorismu bez jakýchkoliv záruk, eh, mohli by být bez obvinění uvězněni na neomezenou dobu. No to je opravdu tedy závažná věc. Evropský občan by měl vědět, o co tady jde. A jaký osud mu připravujete, paní Fosterová? Bene, onorevole No nyní eh, pan Ehrenhauser. Děkuji. Evropský parlament v roce 2010 eh, většinově eh, schválil dvě usnesení a tam byla byly sformulovány zcela jasně podmínky. A tyto podmínky nebyly splněny. Za prvé, profiling není ani nadále vyloučen. Dále, Eh, eh, předávání údajů není dostatečným způsobem eh, specifikována. Obecně můžeme říci, že uchovávání, masové uchovávání údajů vůbec neodpovídá účelu. Ten účel nebyl určen a Evropská komise se v žádném případě nepostarala o alternativu. Proto tato dohoda vyvolává velké pochybnosti ohledně judikatury Evropského dvora eh, pro lidská práva a také je to v rozporu s eh, chartou lidských svobod. A proto si myslím, že bychom měli proti této dohodě, měli bychom tuto dohodu, eh, toto dohodu zamítnout a postarat se o splnění podmínek. Děkuji a nyní pan Mauro. Eh, Děkuji, pane předsedo. Již velmi mnoho kolegů a kolegyň upozornilo na slabé stránky této dohody. A to je vše naprosto pochopitelné, zejména když uvážíme, že jak paní komisařka Malstrémová, tak i rada museli učinit určité kroky. A bylo řečeno, že bylo nutné v souvislosti s touto dohodou učinit určité ústupky. A ústupek je něco úplně jiného než uznávání práva na té či oné straně Myslím, že je to opravdu otázka politické kultury, abychom pokročili dále. A americké orgány samozřejmě jednání jednají s institucemi, ale ne s evropskými institucemi, jednají souběžně i s ostatními členskými státy. A já se domnívám, že eh, nám tato citlivost na evropské úrovni trochu chyběla. Taková jsou fakta. Já si také dělám starosti, jak to bude vypadat eh, s bezpečností, ale musíme usilovat o určitý pokrok a to nás nutí k tomu, abychom abychom souhlasili s touto dohodou. Pokud eh, ji budeme odmítat, potom se nám nepodaří pokročit dále, nepodaří se nám poskytovat takové eh, záruky, které musí platit pro všechny evropské občany. To musí být součástí naší každodenní činnosti. Pan kolega Aguilar to dobře vylíčil. V našem výboru jsme vedli opravdu z nejrůznějších důvodů velice živou diskuzi na toto téma a e, my budeme e, hlasovat pro tuto dohodu s nadějí, že přijdou lepší časy, paní Genc. Děkuji mnohokrát. Ano, e, zde jde o spolurozhodování Evropského parlamentu. Jednu věc v celé této rozprávě jsme opomenuli. Nemáme k dispozici příslušné informace. Zcela určitá témata byla úplně vypuštěna, také podmínky nebyly zcela jasně předloženy a chyběla transparentnost během jednání. Evropská komise samozřejmě tato jednání vedla. Máme určitá očekávání, jedna část očekávání byla splněna, ale celá řada jich splněna nebyla. Nejsme tedy spokojeni s výsledkem. Nyní to znamená, že Evropský parlament musí přijmout, souhlasit s touto dohodou. Když nebudeme souhlasit, dostaneme se do obtížné situace. Ovšem, evropští občané eh, nedostanou žádné záruky prostřednictvím této dohody. A jaké je to vylepšení ve srovnání s tou starou dohodou? Tady můžeme uvést velice málo věcí. Myslím si, že zájmy členských států komise správně neobhajuje. Existovala celá řada důvodů pro i proti, kolegové je již uváděli. Musím ovšem upozornit na to, že informace, které jsme dostali, nejsou dostačující. Chceme, aby byla znovu zahájena jednání. Jak to vypadá s právní jistotou? Jakým způsobem se mají chovat letecké společnosti v budoucnu? Údaje, které se schromažďují a případně se mohou dále používat a zpracovávat, to nás opravdu znepokojuje. To není žádná ochrana evropských občanů a myslím si, že tato dohoda prostě musí být znovu projednána. Na jednu minutu má slovo paní Nikolaj. parlament uh, Doufám, že Evropský parlament bude podporovat rozmanitost názorů a jsem přesvědčena o tom, že jsme, jsme si všichni vědomi, že nebezpečí terorismu a přeshraničních trestných činů jsou záležitosti, které musíme průběžně řešit. V této souvislosti potřebujeme právní rámec a proto jsme dospěli k této dohodě, která by měla s veškerými nedostatky, které má příležitost poskytovat záruky evropským občanům a zajistit jim toto bezpečí. Dotýká se to základních práv. Je to škoda, že některá základní práva jsou omezena, ale občané mají právo na určitá práva. To musíme uznat, proto je dobré poukázat na to, že tato eh, dohoda vykazuje určité zlepšení a e, můžeme je dále sledovat. Není tedy e, důvod e, odmítat. To jsou argumenty naopak pro přijetí. Pan jedna minuta. Děkuji, paní předsedající. Tedy <clears throat> to, co Eh, stanovuje tato dohoda, znamená určité pochybnosti. Ukládání údajů 15 let a více, dokonce v odůvodněných výjimkách, je to určité zlepšení. Vede to k tomu, že někdo se bude muset dokonce zodpovídat před americkým soudem. Podpoří to cestovní ruch, to přece není možné. Někteří kolegové se vyslovili pro tuto dohodu a tvrdí, že je lepší než žádná dohoda. Pokud ale budeme hlasovat pro dohodu, která neobsahuje takovéto záruky, potom je to podle mého názoru nesprávná cesta, protože eh, to bude jenom medvědí služba pro naše občany a to, jakožto politikové, nemůžeme dopustit. Politikové se musí zasazovat eh, za práva občanů a bylo řečeno, paní Foster řekla, že lidé nevědí, co znamenají eh, údaje PNR. V tom případě je musíme o tom informovat. Jak již bylo řečeno, pokud schválíme tuto dohodu, ztratíme svou věrohodnost. Eh, modrá karta, otázka pana Fose, přijímáte ji? Ano, pan Fos. Já jsem se tě chtěla něco zeptat. Jak vůbec vidíš eh, alternativu, když nebudeme mít tuto dohodu, tak budeme mít eh, eh, nahromadění údajů ve Spojených státech, které budou úplně nekontrolované. A mm, pak občané budou stát frontu na různá povolení. Já to prostě nechápu. E, ten občan bude mít potíže, když bude cestovat do Spojených států a jde o cestující do Spojených států. A pro občany by to mělo být zjednodušení, usnadnění a ne zhoršení těchto cestovních podmínek. Děkuji za tuto otázku, Axeli. Otázka, která je tady předložena, zní, zda budeme legitimizovat něco, co jde proti chartě základních práv a proti eh, pravidlům ochrany osobních eh, údajů. Eh, nejde o to, jestli američané mají přístup k údajům, které už jsou na jejich území, ale nemůžeme legitimizovat takové předávání údajů. To je také otázka, která zazní za pár let. Zní, zda eh, to tež uděláme s Ruskem, Čínou, Saudskou Arábií či dalšími zeměmi, které také bojují proti terorismu. Děkuji. Otázka, paní Foster, přijímáte? Uh, Děkuji, pane předsedo. Já chci říct poslednímu řečníkovi, že chcete-li mě citovat, citujte mě přesně. Já jsem neřekla to, co vy jste citoval, že lidé nechápou, co je PNR Eh, prosím, eh, jestliže chceme používat levné, eh, nefér nástroje, používejme je mimo tento sál, prosím, mimo toto zasedání. Další řečník. A paní Fosterová, já vám rád odpovím. Vy jste řekla, nejsme tady proto, abychom slyšeli poučování z vaší strany. Já vám něco řeknu. Vaši občané, kteří vás zvolili, Eh, musí poslouchat poučení z naší strany, stejně tak jako mý voliči musí poslouchat poučení z vaší strany. Nesmíme přece zapomínat na ty mrtvé eh, z 11. září. Já bych vám takovou věc nikdy neřekl. Eh, my vy jste nás obvinila, že my v tomto sále zapomínáme na mrtvé z 11.9. A nyní dávám slovo paní Vertman na jednu minutu. Všichni jsme toho názoru, že EU a USA musí chránit bezpečnost všech občanů a občanek. Společná bilaterální úsilí proti terorismu jsou bez jakýchkoliv diskuzí, potud jsme si všichni zajedno. Přesto bych dnes chtěla zcela jasně říci, že ochrana osobních údajů e, je e, obsažen v nejrůznějších dokumentech v chartě základních práv ve článku 6 a tak dále. Kromě toho bychom měli mít na mysli mysli článek 13 a 21 eh, z dohody, které jsou jasně v protikladu proti sobě a nedávají žádná nová práva občanům. Já proto vyzývám komisi, aby nadále vyjednávala, tak aby pro naše občany bylo také přijatelné řešení. Svoboda bez bezpečnosti je fragilní a e, bezpečnost bez svobody je depresivní. Musíme najít e, správnou vyváženost, e, abychom vyhověli všem. Děkuji. Děkuji a nyní na dvě minuty pan Engel. Děkuji. Děkuji. Paní předsedající, po této diskuzi mám stále ještě dojem, že tato dohoda nešťastně příliš nesouhlas, nesouvisí s bezpečností za ochranou soukromí, spíše souvisí s tím, abychom vytvořili právní eh, rámec pro eh, využívání PR údajů. Eh, USA nemohou vystupovat, jak si přejí mimo své území, to je tedy ten jeden bod a dále není pochybnosti, že Spojené státy e, učiní vše, aby získali to, co si přejí. Ale tady to je e, exekutivní dohoda v této souvislosti. Takže má kongres nebo senát právo ratifikovat e, mezinárodní smlouvy. A tato podléhá prezidentovi Spojených států a nebude potvrzovat jiná práva, než existují eh, v rámci stávající legislativy v USA. Eh, my nemůžeme souhlasit s eh, dohodou, která v podstatě nemění stávající postupy to nebude eh, znamenat zkrácení čekacích lhůt, nebude to znamenat lepší přístup k cestujícím v USA. A v podstatě nezajistíme ani lepší ochranu údajů. Spojené státy prostě budou eh, říci, že stávající americké právo neumožňuje postupy soudní nápravy, takže nemohu hlasovat pro. Děkuji, dávám slovo panu Drucac. Děkuji, paní předsedkyně. Tato dohoda není dokonalá. Výhrady, které jsme vyslechli během dnešního dne, jsou oprávněné, to je jasné. Ale otázka zní takto. Je tady jiná varianta? Jak můžeme zajistit bezpečnost i práva evropských občanů tím nejlepším způsobem v dané situaci? Myslím, že ta dohoda, s níž máme či nemáme vyjádřit souhlas, má řadu slabin, ale je třeba ji podpořit. Chci ještě hovořit o další věci. Dnes má Evropský parlament se vyjádřit k mezinárodní dohodě a u mezinárodní dohody je třeba brát celou řadu věcí v úvahu, jak vypadá budoucnost spolupráce mezi EU a USA, jakou úlohu chceme dát Evropské unii do budoucna. Evropský parlament chce sehrávat výraznější úlohu při jednáních jménem Evropské unie. A to je dobře. Je třeba ale prokázat, že my, evropští poslanci a poslankyně, máme smysl pro odpovědnost a že plně sehráváme tuto úlohu. Děkuji dvě minuty Diaz Demera. Děkuji, paní předsedkyně. Chci vyjádřit svoje mínění v této věci. Evropská unie a Spojené státy eh, tady čelí eh, problémům boje proti eh, terorismu ve všech dimenzích. Tato strategie eh, vnější dimenze se eh, obsahuje i dimenzi vnitřní záležitostí. Podle stokholmského programu jde o to vytvořit úzkou spolupráci s třetími zeměmi prostřednictvím výměny informací. Údaje, o které tady jde v rámci PNR, se využívají k prevenci, vyšetřování i stíhání terorismu a pouze k tomuto účelu. Dohoda je velkým zlepšením oproti dohodě z roku 2007. E, uznává se metoda PUSH jako metoda předávání. Je tady také otázka e, kontrolních orgánů, došlo také k pokroku v posouzení údajů. Nezapomínejme ani na právo občanů na odvolání je tedy možné efektivním způsobem, administrativním či soudním způsobem žádat o nápravu. E, dohoda respektuje e, právo na soukromí e, v rámci přiměřenosti. Jsou tady určitá omezení, která jsou potřebná a odpovídají všeobecnému zájmu i ochraně svobod dalších osob. V této situaci máme dvě možnosti hlasovat pro tuto dohodu eh, vzhledem ke zlepšením nebo hlasovat proti. Ovšem v takovém případě vytvoříme velkou právní nejistotu, což by eh, asi vedlo k tomu, že by vznikaly bilaterální dohody a nebo by to velmi dolehlo těžce na letecké společnosti. Jde tedy spíše o otázky efektivní ochrany eh, údajů osobní povahy. A jde o to, abychom podle příslušných eh, předpisů Evropské unie postupovali i v této věci, aby eh, občané měli určité záruky o tom, jak se nakládá s jejich eh, údaji. Paní předsedkyně, já vzhledem k tomuto všemu jsem pro tuto dohodu, aby bylo možné bojovat proti terorismu a zločinnosti. Děkuji vám, pane Diaz de Mera. Je tady jedna modrá karta. Souhlasíte? Souhlasíte s otázkou? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, milá paní kolegyně, vy jste hovořila o evropské strategii proti terorismu. V tomto rámci se odehrává vše a v tomto rámci eh, se to dotýká i našich občanských eh, svobod a práv. A ty se stále více omezují. Máme SWIFT, akta, máme dohodu o PNR a tak dále a tak dále. Neděláte si starosti, že nakonec nakonec toho bude příliš a to, čeho si v Evropě tolik vážíme, života ve svobodě, že se bude omezovat. Děkuji vám. Děkuji, vážený pane kolego. Ve skutečnosti já jsem o tom hovořil, možná jste mě dobře neposlouchal. Já jsem hovořil o strategii bezpečnosti Evropské unie a o stokholmském programu. Vy eh, používáte eh, Gétův jazyk, já používám Servantův jazyk. Máme tady tlumočníky, ale přesto možná si ne vždy dobře rozumíme. Ne vždy si dobře rozumíme proto, že vy hovoříte o pocitech a já hovořím o zkušenostech. Takže ve světle svých zkušeností já jednoznačně v oblasti bezpečnosti jsem pro PNR. Děkuji. Děkuji vám a dáváme slovo paní Guillaume na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych především chtěla zdůraznit dvě úvahy, které jsou velice důležité a jsou v úvodních bodech. Nejsme obecně vzato proti PNR a nejsme už vůbec proti boji eh, proti terorismu. Eh, to je velice důležitá věc. Eh, samozřejmě chápeme také, že výsledkem je kompromis, vychází z ústupků s obou stran, ale nemůže být kompromis pouze na úkor jedné strany a my myslíme, že tady Eh, ten obsah, eh, to podstatné tady není ze strany komise. Jde o to přesvědčit všechny, aby hlasovali pro tuto dohodu. Jestliže došlo eh, skutečně k pokroku, pak si je tento pokrok nedostatečný a e, neodpovídá obavám vyjádřeným v roce 2010 v tomto parlamentu. E, účel není dostatečně definován, příliš dlouhá doba uchovávání, příliš velký, velká oblast působnosti a celá, do, celá řada dalších bodů na seznamu našich výhrad. Dohoda přece byla příležitostí, aby e, tady byla respektování osobních údajů podle Evropské unie. Komise nám předkládá prohlášení. Říká, že parlament bude pravidelně informován Orbán. No, ještě že tak. Eh, my si myslíme, že komise přece tady musí velice pečlivě sledovat eh, celou řadu věcí. Ano, ještě že tak. Eh, je všem řadu měsíců se říkalo, že nebude vůbec možné takovou dohodu dohodnout a nyní se nám předkládá. Děkuji paní Guillaume a pan Coelho, není na dvě minuty. Senhor em exercício do Conselho, Děkuji mnohokrát, eh, vážený pane předsedající, paní komisařko. Nemám v žádném případě pochybnosti o tom, že tato dohoda mezi EU a USA o údajích PNR je nejlepším řešením. Je daleko lepší, než kdybychom měli bilaterální dohody, protože tím máme skutečně společný základ, máme právní jistotu a bezpečnost pro občany. Paní komisařka se opravdu hodně vyklonila z okna. Opravdu hodně úspěchu dosáhla během vyjednávání s USA a podle mého názoru je ten výsledek velmi dobrý a musíme s ním souhlasit, hlavně z těchto důvodů. Za prvé, vůbec neexistuje lepší ochrana pro evropské občany, co se týče přístup, podmínek přístupu k údajům, zde se lecos zlepšilo. Kromě toho je možné také podat žalobu u správního soudu nebo u jiného soudu. To jsou kompromisy, kterých jsme dosáhli a které jsou také zakotveny v této dohodě. Znamená to ovšem také nová práva pro naše evropské občany. Za druhé, systém PUL, který se použil, ten se mimochodem také používá z Austrálii, nahrazuje systém push. A souhlasím s tím, jestliže USA říkají, že my jsme suverénním státem a chtějí vědět, kdo přicestuje do jejich země. Nejsouhlasím ovšem s tím, že budou mít automaticky přístup k veškerým údajům leteckých společností. Proto systém push. To je něco jiného. A tím jsme stanovili určité meze. Naše počítače jsou chráněny. Za třetí, citlivé údaje. V současné dohodě je určité omezené využívání možné, ale dosáhli jsme vylepšení a také jsme dosáhli eh, prodloužení doby eh, údajů. Eh, děkuji za práci, kterou eh, všichni vykonali a také zpravodajům. Nyní pan Sasoli pět minut čas. Paní komisařko Malstremová, vy jste sama řekla, že se nejedná o perfektní dohodu. Co můžeme udělat, ale mohli jsme postupovat jinak. Toto přece není směrnice, je to dohoda mezi dvěma stranami, které ji uzavírají. A dohoda je vždy lepší než žádná dohoda. A toto je dohoda, která nám opravdu umožní pokrok protože nyní bude možné pracovat ještě na dalším zlepšení v současnosti už neexist, ne, nebudou existovat tajné dohody, k nímž docházelo eh, ze strany všech evropských členských států. Nyní máme celoevropskou dohodu a když bude potřeba ji vylepšit, bude se to projednávat i s Evropským parlamentem. Je to důležitý politický akt, že u vyjednávacího stolu s USA sedí Evropa na stejné úrovni a já bych chtěla poděkovat i své frakci eh, za to, že mě zbavila zbavili toho tlaku, že mohu svobodně hlasovat a jménem své strany mohu říct, že budu pro. Děkuji, pane Sasoli, a není prosím catch the ale je tady i modrá karta. A vy se hlasíte do Catch the dobrá, tak tedy skutečně přecházíme k Catch the Bohužel nemůžeme dát slovo úplně všem přihláseným, ale pokusím se postupovat vyváženě. Začneme paní Koraza eh, a prosím, respektujte čas jednu minutu. Mikro, mikro. Mikrofon, prosím. Vous me faites recommencer. Oh, voilà. takže mám začít od začátku. Děkuji, paní předsedkyně. Já sleduju tuto debatu. Je tady řada kritik, ale není tady žádná alternativa, která by byla uskutečnitelná. Znáte mezinárodní dohody? Jsou vždycky kompromisem. To je povahou mezinárodních dohod, prostě vzájemná eh, dohoda, vzájemný kompromis. Co nabízíte jiného evropským občanům, aby necestovali do USA? To je jediná alternativa, kterou nabízíte. Paní předsedkyně, prosím, alespoň minimální realismus potřebujeme v diskusi. Není to ideální eh, dohoda, to je pravda. No ale co jiného tu máme? USA mohou eh, schromažďovat údaje v jejich zemi. Je to jejich země, do které cestují naši občané. Eh, je, druhá věc je možná bilaterální dohoda s členskými státy. To bychom chtěli. To bychom chtěli, aby zrušili bezvizový styk. Eh, paní předsedkyně, došlo k velkému zlepšení v této dohodě oproti roku 2007. Je to krok vpřed při ochraně údajů našich občanů. Já tedy hlasuji pro pro ochranu i pro svobodu, i pro bezpečnost občanů EU. Děkuji. Děkuji, paní Gomez, na jednu minutu. Děkuji. Komise Eh, vyjednávala s USA a výsledkem je věc, která mě velmi zneklidňuje. Mě zneklidňuje, že evropští občané nemají eh, stejné právo odvolání k soudu v Americe jako eh, američtí občané. Jistě je to lepší než dohoda z roku 2007, je to lepší, než by byly bilaterální dohody, nebo jsou bilaterální dohody jako dohoda s Portugalskem například, která byla dojednána i bilaterální dohody budou mnohem horší, když vstoupí v platnost, nebudeme-li mít tuto dohodu. Tato dohoda umožňuje lepší ochranu občanů a parlament bude moci kontrolovat uplatňování a provádění této dohody. Já proto budu hlasovat pro. Děkuji, pan Mikolášik. Děkuji, paní předsedkyně. Milé kolegyně, milí kolegové, paní komisařko, odhodlání Evropské unie a Spojených států zefektivnit boj proti mezinárodní terorismu a organizovanému nadnárodnímu zločinu se musí přenášet do konkrétních opatření, které jsou také v souladu se základními lidskými právy a svobodami. Nemůžeme používat záminky pro používání nepřiměřených prostředků při zasahování do základních práv občanů EU eh, Údaje PNR eh, patří mezi tyto zásahy a proto musíme mít eh, na druhé straně nějakou proporcionalitu v roce během schromažďování, zpracovávání a uchovávání údajů. To vše musí splňovat přesně stanovená pravidla a celý proces musí být podroben nezávislému dohledu, aby eh, tak podmínky nezůstaly pouze doporučeními. Obávám se, že současná dohoda nepřináší dost dostatečně jasně vymezené záruky pro občany EU. Děkuji. Měl jsem ještě více, co říci, ale nemáme čas. Děkuji, pane eh, Mikulášiku. Děkuji vám, pane Mikulášiku, a dávám slovo dalšímu. Dnešní dohoda je vyjádřením nové vyváženosti eh, mezi státy eh, a <clears throat> mezi eh, soukromým. Nechci hovořit o technických detailech, mám jenom tři připomínky. V prvé řadě, eh, než se budeme zabývat předáváním PNR, měli bychom se zejména zaměřit na jejich eh, způsob schromažďování a obsah. Nevidím, že by bylo relevantní. Budu uvádět členství v odborech, když si zarezervují letenku. Eh, se vlastně stává shromažďováním údajům zde eh, v Evropě. A když eh, to srovnáme s vlastními údaji, které se zde shromažďují, kromě toho se obávám, že nemáme žádnou alternativu, jak zlepšit tuto dohodu. Děkuji. Děkuji, pan Děkuji, pan Servama. Um... <laughs> Seděl jsem tu již od deváté hodiny a jsem poněkud zmaten. Neslyšel jsem tu ani dvě důležitá slova, a to je eh, vymáhání práva. Eh, také jsem si eh, na chvíli zašel na kávu, ale neslyšel jsem to. Pan Kirkhope měl skvělou připomínku. Není američan, já také ne, ale také jsem strávil několik let v USA a obávám se, že určité prvky dnešní diskuze odrážejí hluboké nepochopení motivů a záměrů, které které vedly k této dohodě. A chtěl bych se zeptat eh, některých eh, eh, mluvčí z té levé části hemicyklu, když se to bude týkat vás, nemáte zájem eh, na tom, když někdo přijde k vám, co tam dělá, jaké má motivy a záměry. Já se domnívám, že je to absurdní. Já bych na tom místě měl zájem. Já budu rozhodně hlasovat pro. To je naprosto jasné. Děkuji, paní Mesner. Paní předsedkyně, paní komisařko, chtěla bych říci, že velice respektuji vaše úsilí o vylepšení dohody eh, do té podoby, eh, v které ji máme, ale to stále ještě nestačí. V podstatě mohu navázat na svého předřečníka. Jistě, když někdo přijde do našeho domu, tak chceme vědět, kdo to je a co tam pohledává, ale nechceme ukládat údaje, k nimž bude mít někdo přístup na delší dobu. Vy jste například řekla, že po šesti měsících dojde k eh, anonymizaci údajů. To je správné, ale je to až po šesti měsících. Musíme zohlednit určité pochybnosti. Také zaznělo, že se zhromažďují tyto údaje vůbec, ale to není důvod k podpisu dohody. Do posud nebyly žádné stížnosti, pane Fosy. No to také není důvod k podpisu. My nepospícháme a to vyjednávání z eh, USA není na stejné úrovni. Vím to z případu leteckých dohod, eh, protože se nám podařilo se prosadit, ale v tomto případě plně souhlasím se Renatou Weber. Je lepší nemít žádný zákon než špatný zákon. Děkuji. Děkuji, paní Prendergast. Vážení kolegové, já mám vážné obavy eh, o této dohodě EU-USA. Mám eh, mm, otázku, nebo mám pochybnosti o potřebě Eh, otázky předávání PNR. Nebylo to úplně plně prokázáno. Eh, Spojené státy jsou svrchovaná země a eh, chtějí informace, které považují za důležité pro svou bezpečnost. Já jsem přesvědčená, že komisařka Melstronová vyjednávala co nejlépe jménem EU. Určité výhrady v této věci, ale hlavně zamítnutí Eh, této dohody by asi znamenaly bilaterální dohody, což by znamenalo ještě daleko horší ochranu. To musíme brát v úvahu, když my v parlamentu eh, chceme zaujmout odpovědné pozice. Děkuji, paní Benová. Velice vám děkuji, paní předsedající. Dnes již zaznělo téměř vše, kolegyně a kolegové, a byla bych nerada, kdyby naše dnešní diskuze byla vnímána jako určitý projev pro amerických nebo protiamerických pocitů jednotlivých členů této sněmovny. Pravdou je to, že paní komisařka učinila mnoha opatření, aby se původní návrhy, které jsme konec konců v květnu 2010 zde odmítli, se dostaly opět do vyjednávání. Ale pravdou je také to, pokud u USA chtějí mít dobré partnerství v boji proti mezinárodnímu zločinu a terorismu spolu s Evropskou unii. Bylo by na místě, kdyby naše pozice byly více vyrovnané a vyvážené. Nepochybuji o tom, paní komisařko, že jste učinili vše pro to, abyste získala pro eh, občany EU dobrou pozici. Bohužel se dokázala jenom toho, co vám USA dovolili a právě proto eh, tato dohoda obsahuje stále ještě velmi mnoho slabých míst a já se tedy nemohu vyslovit pro. Děkuji paní Ludford. Paní předsedkyně, chtěla jsem paní komisařce Malstrémové říci nejenom, že říci, že si ceníme její činnosti, ale že jsme také přesvědčeni, že e, veliká část naší dohody ALDE bude hlasovat pro dohodu na základě jejího vysvětlení. Myslím si, že je to velice cenné a zejména e, závazky, že se budou provádět přeskumy této dohody, zejména podle článku 4, co se týče eh, rozsahu působnosti. Já eh, sdílím pochybnosti, které má Evropský eh, parlament k článku 4, 3 a 4, 4 a já věřím, že to bude důkladně sledovat a bude nás informovat tak, jak to přislíbila až bude proveden první přeskum a následné přeskumy. Velice si cením její činnosti a budu hlasovat pro. Děkuji, slovo má pan Paška. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko. V roce 2007 Evropská unie uzavřela se Spojenými státy americkými dohodu o využívání osobních údajů cestujících s cílem legitimizovat Eh, učinit eh, používání těchto údajů legitimními. V eh, květnu 2010 jsme odmítli souhlas s touto dohodou, protože v jejím znění nebyly zohledněny veškeré předpisy, které jsou ve shodě s ochranou osobních údajů našich občanů. Celá řada ustanovení se zabývá ochranou osobních údajů a jak se s, nimi, s těmito údaji má zacházet. Ovšem jsou zde různé nedostatky, které jsme také v roce 2010 v květnu odmítli. Předložené znění musíme vidět jako určitý kompromis. Otázka zůstává ovšem, zda máme právo a mandát pro to, abychom své občany takovýmto způsobem Eh, zbavovali jejich práv a osobních svobod. Děkuji. Technická připomínka? Ano, je to technická připomínka, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že přerušuji diskusy, ale jsem informován, že anglický a německý překlad eh, se dopustili závažné chyby při mém vystoupení. Já jsem řekl, že nemohu schválit tuto dohodu. A Vysvětlil jsem důvody, ale zdá se, že v anglické a německé verzi, nevím, zda jinde, eh, také se řekl pravý opak. Já tedy prosím všem kolegům chci říci, že se zdržím hlasování, jak už jsem to řekla i předtím. Ano, děkuji vám, bereme to v úvahu a paní Morvaj. Kedves kolegák, Děkuji mnohokrát, milé kolegyně, milí kolegové. Jak daleko zachází Evropa? Kde jsou meze? Co můžeme vydržet? Co připustíme nebo s čím budeme souhlasit vůči Spojeným státům? Jestliže řeknou, že požadují v rámci potírání terorismu to či ono, s tím, že vlastně porušují normy lidských práv. Je jasné, že Spojené státy eh, mohou učinit opatření pro své vlastní území, jak potřebují, ale skutečnost je taková, že nyní se musí bojovat proti terorismu. Samozřejmě existují očekávání ze naší strany, existují očekávání našich evropských občanů. Akceptujeme také že například na evropském území se zřizují tajná vězení. To všechno Spojeným státům dovolujeme. Myslím si, že někde musí být nějaké meze a někde můžeme říci, tady teď to stačí. Děkuji. Eh, máme další téma, které nás čeká. Nebudeme moci pokračovat eh, v Catch the Eye. Máte technickou poznámku? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nikdy nespochybňoval vedení řízení eh, této schůze vaší rukou, ale chtěl jsem se eh, eh, přihlásit kvůli něčemu jinému. Byl jsem zde od samého začátku, úplně na samém začátku jsem se přihlásil do Catch the Eye a myslím si, že by bylo rozumné um, um, vyzvat uh, k příspěvkům ty kolegy, kteří se na samém začátku hlásili o slovo. To myslím, že by bylo spravedlivé. Ano, já to beru na vědomí, moc se vám omlouvám. Já chápu, jak je to vstrustující, ale nezapomeňme, že ve 12 je hlasování a čeká nás ještě bod o obchodování s lidmi. Já teď dávám slovo komisi paní Malström. Děkuji vám, paní předsedkyně. Velice vám děkuji vám všem za velice dobrou diskusi. Chci vám poděkovat za dobrou spolupráci s výborem Libe, se spravodajkou i tínovými spravodají. Rychle odpovím několik otázek, pokud jde o rozsah. Rozsah je bojovat proti terorismu a závažných přeshraničních zločinech s trestností více než tři roky. Celnice, hraniční kontroly a podobně nejsou účelem této dohody. Odkaz na životní zájmy, eh, života a smrti, přenosné nemoci. To se stalo pouze ve čtyřech případech, když jsme přeskoumávali eh, uplatňování dohody v letech 2007 až 2010. Mm, eh, dále podle ústavy USA a podle některých ústav eh, evropských zemí i soud může použít, eh, požádat o použití údajů PNR. Jen jednou jedinkrát se to stalo v našem posouzení. Tak to jsou případy, které jsou opravdu velice vzácné a všechny jsou jasné. Pokud je o push a pull, v této dohodě oproti současné dohodě je normou push. To uvítalo Evropské združení leteckých společností i Mezinárodní organizace leteckých společností. Také my to vítáme. Velká většina dopravců již používá takovou metodu a e, budou moci splnit požadavky, aby měli kapacitu na použití metody PUSH do dvou let. E, pokud jde o e, odvolání, dohoda říká, že každý se může odvolat k soudu oproti rozhodnutí Eh, odmítnout přístup do země na základě těchto údajů. Eh, eh, pra, zákon o ochraně soukromí USA neumožňuje takovou věc. Zatímco tady pro všechna rozhodnutí pod se to může uplatnit. A dále soudní přeskoumání plus také požadavek náhrady jsou zde možné. Obsah údajů. Eh, údaje jsou, které poskytne cestující, když rezervuje letenku. Vy, vy přece neříkáte, zda jste členy odborů, to neříkáte, když rezervujete svou letenku. A takový, dvouze ty údaje, které uvedete, jsou registrovány. Informovat eh, cestující o této věci, jak tady vzniklo v diskuzi s paní Fosterovou a další. My říkáme v dohodě, že USA musí informovat cestující o této věci. To je další velké zlepšení. Pokud je o profilování, to je zakázáno v článku 7 a 9. A jak bylo řečeno, Spojené státy i další státy mají, za, mají možnost požadovat údaje od eh, osob, které chtějí na jejich území. Dělají to dnes, dělali to v minulosti a budou to dělat do budoucna. Jako většina také našich členských států tak postupuje. A já se těším, jak v budoucnu budeme o této věci diskutovat, až budeme diskutovat o PNR EU. E, je to totiž velice užitečný nástroj boje proti terorismu a také pro, proti pašování drog, pašování lidí. Co můžeme udělat? Můžeme udělat to, že zajistíme, že přenos údajů bude ehm, aplikován omezeně, s co největší možnou ochranou, přiměřeně. To je naše společná povinnost. Žádáte, aby komise eh, Požádali jste komisi, aby eh, znovu projednala původní dohodu z roku 2007. My jsme to udělali s velkou podporou parlamentu. Postupovali jsme jasným směrem podle vašeho usnesení a také s podporou rady. Není to dokonalé, jistě, není to dokonalé, nikdy nemáte stoprocentně to, co žádáte. Samozřejmě, nikdy. Ale u všech těch důležitých bodech je to lepší dohoda než současná dohoda, která není platí. A právě proto vás žádáme, abyste to podpořili. Velkou důležitost to přepisujeme této dohodě, podobně jako i vy. Budeme to přeskoumávat, ano. E, my také chceme, aby byli přítomní experti na ochranu e, dat a já jsem to řekla již původně. Chceme být plně transparentní a také konsultovat s vámi všechny kroky, které provádíme i veškeré výsledky posouzení. Děkuji. Děkuji paní Malström a jménem e, Rady promluví pan Boskov. Tusind tak for det, og må jeg ikke starte med endnu en gang og... Děkuji mnohokrát a ještě jednou bych eh, hned na začátku chtěl poděkovat eh, za možnost zúčastnit se této debaty. Je to velice důležité téma, o němž jsme dnes dopoledne diskutovali. A rozprava dnes znovu ukázala, že toto je příležitost, která, záležitost, která nám velmi leží na srdci. Chtěl bych říci, že to není lehká otázka, jak ukázala dnešní rozprava. Celá řada obav a starostí, které zde byly eh, řečeny, eh, se také již projednávaly. Chtěl bych ovšem říci eh, to, co řekla již komisařka, že i rada to vidí tak, že dohoda, kterou máme před sebou, je lepší než ta, kterou momentálně máme. Potom samozřejmě zde několik zásad, které je třeba zohlednit. Tato dohoda je lepší, bude lepší než ta současná a dá nám další možnosti pro potírání přeshraniční zločinnosti. Prosím o Mám pochopení, protože celá řada z vás má ještě pochybnosti o této dohodě, ale paní komisařka Malstromová také zcela jasně řekla, že tyto výhrady a pochybnosti bereme velmi vážně. Současně musíte vědět, že celá řada otázek, které zde padly, byly také předmětem projednávání v radě. Závěrem bych chtěl říci a zdůraznit, že tato dohoda neznamená konec transatlantického dialogu s ohledem na používání údajů. Ustanovení dohody o hodnocení nám poskytují možnost ještě jednou přeskoumat zda také usnesení a ustanovení ohledně omezení eh, oblasti působnosti dohody se skutečně realizují. Je to možné nyní vytýčit určitý rámec používání údajů PNR, ale samozřejmě by to mělo být také určitou ochranou pro cestující, kteří používají leteckou dopravu. Rada i komise budou zapojeny do hodnocení a revize této dohody. Ze strany rady to mohu pouze potvrdit. Ještě jednou děkuji, že jsem mohl být přítomen při této velice důležité rozpravě. Děkuji a nyní má slovo paní zpravodajka Um, ano, děkuji, paní předsedkyně, budu velice stručná. V prvé řadě bych chtěla rozptýlit nedorozumění a zjistila jsem to mnohokrát. Nikdo zde nepopírá nutnost, abychom využívali údajů k boji proti závažným nadnárodním trestním činům a terorismu. Paní Fostrova, nikdo. Eh, a jde také o využívání těchto údajů jako proti přenosným osobám. Eh, při celních kontrolách, při přistěhovalectví a je tu určitá interpretace článku 4. Tato interpretace je taková, že ji každý nezdílí. Důležité je, že ji sdílejí orgány eh, v USA a jak to máme vědět. Jistě politika je otázkou kompromisu, ale o určitých věcech nelze diskutovat. To jsou základní práva a legislativa EU a já nechápu, proč se nám eh, daří dosáhnout přijatelé dohody eh, s přáteli v Austrálii, ale proč ne eh, v USA. Já se domnívám, jak o tom hovořil pan Engel, bude nutné provést analýzu, protože bez dohody nebudeme mít ty nutné pojistky, protože tu pojistku nám dává stávající americká legislativa a ta bude platit, ať budeme hlasovat pro nebo proti. Co se týče push a pull, Eh, bylo správně řečeno, že ne všechny letecké společnosti přejdou k push a my víme, že toto eh, pravidlo není vymahatelné a víme, že se bude stále eh, ještě používat metoda pull. Američané si budou vybírat údaje ze našich počítačů počítačových systémů. A já se ptám, proč to eh, kvalifikujete jako přijatelné v úvozovkách, kdy bude docházet k deseti tisícům eh, vybírání údajů, které se znásobí. proč to má být výjimečné, když máme zkušenosti s dohodou SWIFT s dalšími. Monitorování to je spíše žert. A já se musím kolegu zeptat, Řekněte si, pokud budou klepat na dveře jiné země, Katar, Jižní Korea, Jižní Afrika, Čína, Rusko. Jsme ochotni jim poskytovat všechny tyto údaje, aby je mohli použít k profilování. To je tedy ta klíčová otázka. Děkuji vám, paní Intveld. Tím končíme eh, naši diskusi a budeme hlasovat ve 12 hodin dnes. Přejdeme k dalšímu bodu na programu jednání a to je prohlášení Rady a komise o obchodu s lidmi. Pane ministře, jménem Rady dávám vám slovo k tomuto prohlášení.